Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, tady začneme. Máme před sebou pořad jednání. Má někdo nějaké přání pořad jednání změnit? Není tomu tak. Bod Dvě Schválení zápisu z posledního zasedání. Jako obvykle, jestli do konce tohoto zasedání někdo nepřijde s námitkami, tak je tím zápis schválen a tím se dostáváme k bodu 3, sdělení předsedy. Za prvé, toto zasedání jako obvykle bude k dispozici živě na webu, tak aby naši fanoušci z celého světa eh, viděli a slyšeli, co děláme a říkáme. Potom je tady také seznam korespondence. Jestli se chcete podívat, co bylo napsáno, eh, sekretariát vám jej dá k dispozici. A potom také chci říci, že vyjednávání EU eh, s Filipínami eh, na základě mandátu z roku 2000 7, co se týče států ASEANu, také máme. A také chci upozornit, že nejméně rozvinuté země eh, podali návrh v rámci TRIPS na eh, co se týče schvalování eh, léků a jejich zásobování, zabezpečení. A Rada TRIPS toto v rámci VTO také vyhodnotí a potom na toto téma rozhodne. A co se týče zeleného zboží, o tom bude řeč později. Včera komise vydala pokyny pro označování zboží Izraele a e, okupovaných území, předložila tedy, to znamená zboží z Golánských výšin, e, pásma Gazy a západního břehu. Tak, aby bylo jasné, jestli tedy e, je to zboží z východní Palestiny, anebo jestli je to z okupovaných území. To odpovídá přání parlamentu už eh, před dlouhou dobou znesenému, ale vyvolalo to politickou reakci a monitorovací skupina pro Izrael 16. listopadu o tom bude ještě intenzivně diskutovat. Dále chci upozornit, že delegace INTA v Japonsku minulý týden zvládla velice náročný program, proběhly intenzivní diskuse na skutečně vysoké úrovni ze strany japonské vlády a japonského parlamentu, odborů a japonského průmyslu a hospodářství. To téma to téma eh, bylo vlastně eh, to nadcházející, ta nadcházející dohoda mezi EU a Japonskem. Eh, ukázaly se zřetelné rozdíly mezi ambicemi a očekáváními mezi EU na jedné straně a Japonskem na straně druhé. Zvláště tam zazněly určité výroky z japonské strany, že eh, právě tato dohoda by měla eh, se stát jakýmsi, eh, jakýmsi benchmarkem, jakým, a to my jsme naprosto odmítli, protože my máme zcela jiné nároky na dohodu o obchodu. A i na to tady přišla řeč. Podrobná zpráva bude později následovat. Tolik ke sdělení předsedy a tím se dostáváme k bodu 4. A to je další vývoj vyjednávání o ekologickém zboží a o dohodě o ekologickém zboží v rámci VTO. Víte, že eh, ty více strané rozhovory se eh, eh, byly zahájeny 8 července 2014, 17 partnerů celkem eh, už debatovali na toto téma v deseti kolech. My ve výboru INTA tato jednání intenzivně sledujeme a také doufáme, že otázka zeleného zboží ještě před Paříží a e, ještě před ministerskou konferencí v Nairobi, že se jí podaří tedy e, nějakým pozitivním způsobem e, posunout. A Hence, vedoucí oddělení o trvalém udržitelném vývoji je zde a bude nás, intenzi, bude nás tedy detailněji informovat o dosaženém pokroku. Máte slovo. I have the pleasure. Děkuji mnohokrát, dobré dopoledne. Mám to potěšení, že vám mohu eh, sdělit, kam se dostala vyjednávání o této dohodě o zeleném zboží. Jak říkal pan předseda, už proběhlo deset kol v poměrně krátkém časovém rámci, v podstatě během jednoho roku. Jsou to velice ambiciozní vyjednávání, jak pokud jde o cíle, tak o načasování Samozřejmě, my bychom chtěli mít eh, výsledek už do prosince. Myslíme si, že to je vynikající zkuš- eh, příležitost pro to, abychom dospěli k nějakému výsledku a přispět ter- přispěli tedy tímto způsobem k ochraně životního prostředí zelenému růstu. V tuto chvíli máme pocit z těch vyjednávání, že teď tedy skutečně je to nastartováno vý- vý- výjimečným způsobem. Skutečně existuje taková, takové celkové nastavení a eh, minimálně na politické úrovni, tedy že bychom toto chtěli eh, dotáhnout do konce. Chceme, aby cla byla na nule. Cílem je zajistit, aby se s tímto zbožím obchodovalo levněji a aby bylo dostupnější. Proto jsou poměrně jasné ekologické důvody a my tady doufáme, že se nám podaří vytvořit takovou živou dohodu, která bude mít eh, doložku o přeskumu, která umožní tady přizpůsobit tu dohodu v budoucnu nějakým změnám v technologiích a nebo požadavkům spotřebitelů a také, aby tam byl pracovní program o necelních překážkách a službách. Samozřejmě, že to nebude dobré jenom pro životní prostředí, ale také pro obchod. Evropská unie má velice konkurenceschopný eh, průmysl, jsme největším vývozcem a také dovozcem těch, tohoto zboží. A chceme tedy, aby tato dohoda přinášela výhody jak spotřebitelům, tak obchodníkům. Nicméně je třeba, aby došlo k vyvážené dohodě. Neměli bychom být naivní, neměli bychom si lhát o tom, či jakého zboží se to týká. Mělo by to být samozřejmě důvěryhodné a jak jsem říkala, mělo by to samozřejmě přinést eh, Evropské unii úspory a pracovní místa. Chceme také dohodu v rámci VTO. Už jsme se sešli také na úrovni VTO s generálním ředitelem. Ten, tento proces přivítal a podpořil nás v tom, abychom tady se snažili do konce roku do Nairobi přesáhnout výsledku. Myslíme si, že je velice důležité, že jsme do toho zapojili sekretariát VTO, protože chceme třístranou dohodu, ale dohodu, která by byla otevřená tomu, aby se mohl připojit jakýkoliv další člen VTO, tak aby ty výhody eh, měly, byly dostupné i ostatním. Samozřejmě jsou tady určité obtíže v následujících měsících, které nám zůstávají. Čína je obtížný partner, víme, že tuto dohodu potřebují, abychom se jak, aby bylo možné se v jejich zemi vyrovnat s určitými ekologickými problémy, ale také mají eh, vysoké celní překážky, takže i oni musí prokázat určitou flexibilitu, pokud se máme někam dostat. A chtěla bych také poděkovat tomuto výboru za to, že ustanovil tu monitorovací skupinu. Je to velice dobré, můžeme tady dále vést technická vyjednávání tam. A teď už vám vracím slovo a těším se na vaše otázky. Thanks a lot, Monika. Děkuji, Moniko. A teď paní Movská, naše queste zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za prezentaci, jak jsme to říkali na skupině monitoringu. Je to dobrá příležitost pro takovou první výměnu názorů. Takže já mám jenom několik obecných poznámek, jak říkal předseda, tato dohoda se jeví jako velmi důležitá, takže bychom byli rádi, eh, kdyby to bylo uzavřeno co nejdříve. Uzavření takové dohody by umožnilo pokročit a dosáhnout skutečného úspěchu na pařížské konferenci. Takže v každém případě podporujeme práci komise i ostatních partnerů, abychom dosáhli právě uzavření té dohody co nejdříve. Takže několik připomínek, poznámek k tomu, co tady zaznělo. Ten první bod, ten je takový nejdelikátnější, další. A sice, jak definovat to, co jsou právě, co to je to zelené zboží, protože obavy, které panují e, v souvislosti s tímto bodem, jsou takové, že tato dohoda potom bude zneužita k zahrnutí věcí, které nejsou vyloženě ekologickým zbožím a které naopak by e, byly tam zahrnuty za jiným účelem. Čili pro nás je důležité, abychom tam zachovali tu charakteristiku. Bude potřeba tedy tu definici mít možná v první fázi stručnější, definici seznamu zboží a potom později eventuálně k tomu další výrobky doplňovat. To je, takže to je moje první otázka. E, dále je důležité, aby tato dohoda se od, mohla otevřít i jiným zemím, které sehrávají významnou roli a které je nutné do jednání zahrnout. Takže jaké jsou to země, které by eventuálně mohly mít eh, jako mm, v první řadě, které by mohly mít zájem a které by mohly sehrát závažnou roli v mm, této souvislosti. A další poznámka to souvisí s tím, co jste taky zmínila, co se týče toho celkového dopadu na e, trh práce. Bylo by dobré mít hodnocení právě o tom, jak tyto výrobky, e, které mají významný vliv na naši zaměstnanost, jak tedy Toto by se dalo vyčíslit, abychom znali dopad této dohody na eh, toto odvětví a jeho trh práce. Eh, jinak samozřejmě souhlasím s komisí, eh, je třeba jít dál, než je jenom odbourání tarifních eh, překážek. Tam existují bariéry i jiného charakteru, které mohou sehrávat důležitou roli. Takže proto je užitečné tuto dohodu o ekologickém zboží využít právě k usnadnění o, o výměny třeba technologií. Víme, že to by mohlo mít významný vliv na služby. A konečně poslední poznámka je potřeba, aby ta dohoda byla uzavřená, protože mimo jiné to by byl takový první příklad konkrétního eh, úspěchu konkrétní aplikace našeho přístupu k obchodní strategii. A myslím si, že o tom povedeme rozpravu a eh, je potřeba, aby se to povedlo. My teď nemáme příliš mnoho, mnoho času, takže dám slovo dalším zájemcům o slovo, pan Fialna. Yes, thank you very much. And I... Děkuji a já se pokusím o stručnost, jestli není dostatek času. Za prvé chci zopakovat, že jsme eh, spokojení, že k tomu došlo. Vzpomínám si, že když před mnoha lety jsme eh, hovořili o tom, že něco s tím uděláme, tak mnoho vysoce postavených diplomatů mi sdělovalo, že se o to pokusili v rámci VTO a že to bylo velice složité se dohodnout na nějakém eh, seznamu, že vůbec nemá smysl s tím znovu začínat. Takže je velice potěšující, že se nám to povedlo eh, za tak krátkou dobu, ale problém vždycky spočívá tedy v podrobnostech a když se podívám na to, o jakých výrobcích, produktech tady vlastně hovoříme, od eh, kuchyňského stolu až po politickou úroveň v členských státech, eh, tak se ptám, jak tedy přimět více lidí, aby jezdili na kole, aby se více stavilo ze dřeva místo z plastu a Eh, betonu a to všechno je poměrně ožehavé v rámci těchto eh, v těchto eh, jednáních. Bicykly, elektrická auta, dřevěné produkty. Mám tady otázku, jak se na to dívá komise, protože normálně, když se snažíme rozhodovat o clech, tak zvažujeme zájmy spotřebitelů oproti Eh, eh, oproti výrobcům. A tady do toho ale připadá ještě další důležitý aspekt a to je aspekt ochrany životního prostředí. Takže řekla by komise, že by bylo rozumné, prosím, zachovejme eh, cla na elektrická auta, i když teď vlastně Eh, vlastně hodíme na ty váhy eh, ten aspekt eh, ochrany životního prostředí, jak se na to bude komise dívat, protože myslím, že z ekologického hlediska je zcela nepochybné, že bicykly jsou správné, ale možná, že to tak není z komerčního hlediska. To bych pochopil. Jak ale komise toto zváží a vyhodnotí? Historicky jsme vždycky eh, vlastně porovnávali pouze zájmy spotřebitelů a eh, výrobců. Teď připadá do té rovnice ještě další, eh, další člen. A ten je velice důležitý. Člen ochrany životního prostředí. Děkuji. Štabaty Honzí. Já také budu stručný. Jako EKR se díváme e, na dohodu o ekologickém zboží pozitivně. Je to veliký krok směrem k volknému obchodu a jestli e, se e, pomocí toho také dá chránit životní prostředí, tak to vítáme. Také se domníváme, že pokud možno, tedy by měly veškeré obchodní dohody být aplikovány maximálním počtem účastníků. Eh, tato iniciativa nás těší. Jménem frakce vítám pokrok dosažený tedy eh, v tomto jednání. Co se týče monitorovací skupiny, eh, chápu to tak, že ta dohoda bude, by měla pokrývat stále více zboží a služeb. Z našeho hlediska nemáme nic proti ambiciozním dohodě a k tomu tady moje prozba a otázka na komisi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 jde o to, kdo vlastně bude mít odvahu se, na to, eh, se do toho pustit. U nás doma jsme byli v referendu proti Lisabonské smlouvě. Vždycky jsme se kriticky dívali na dopady této dohody pro trh. Takže vás asi nepřekvapí, že nám vadí i tato dohoda, protože je potřeba hovořit o demokratické kontrole. Ten seznam mm, ekologického zboží je potřeba ještě přizpůsobit. Samozřejmě, že ty cíle ekologické jsou velice náročné, ale jde o to, jak zaručíme demokratickou kontrolu nad tím přeskumným postupem. Dále je tady kapitola o službách a ta se také týká pracovníků a to je velice citlivá otázka a s tím se zatím nic nedělá, takže by mě zajímalo, jestli máte nějaké nové zprávy o tom. Eh, Děkuji. Za liberály tady nikdo není? Dobrá. Takže jako zpravodaj zelených jsem na řadě, nebojte se, nez, nezůstanu tady celé dopoledne, abych organizoval rozpravu s komisařskou Malstrémovou, kolega se hned vrátí. Já e, rozumím slovům komise o tom nesmírně eh, pozitivním charakteru péče o životní prostředí, ale ono bohužel nestačí, aby eh, někde figurovalo slovo životní prostředí, abychom tím odůvodnili všechny kroky volného obchodu a odbourali obchodní bariéry. Eh, podle těch hodnocení, které existují ohledně seznamu eh, zboží, výborně, aspoň, že z toho seznamu stáhly jaderné reaktory, ale jsou tam určité výrobky, které jednoznačně slouží k ochraně životního prostředí, jakož i eh, výrobky, které neslouží k ochraně životního prostředí. Takže já souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že je potřeba, aby ten seznam Eh, zboží a služeb byly daleko přesněji vymezeny v té dohodě, abychom si byli jisti, že to je dohoda, která chrání životní prostředí, zlepšuje obchod, anebo prostě jenom dohoda, která zlepšuje obchod pod záminkou ochrany životního prostředí. Takže tolik za zelené. A nyní dávám slovo paní Begin. Mm, noi non abbiamo un, uno shadow su questo. My nemáme eh, proč zpravodaje a tudíž nemáme ani stanovisko zatím k tomuto bodu. Dobrá, děkuji. Není tady žádný zástupce nezařazený, takže vracím slovo komisi. Eh, thank you for your comment. Děkuji vám za všechny připomínky a otázky. Dovolte, abych na ně odpověděla. A začnu tím seznamem zboží a jejich jaksi důvěryhodnosti, pokud jde o ochranu životního prostředí EU tam eh, nastavila velice důvěryhodný seznam, ale samozřejmě je to vyjednávání, takže je tam celá řada dalších typů zboží, které tam přidali ostatní členové. Nicméně tady naším hlavním cílem je, aby to bylo důvěryhodné z ekologického hlediska, tak, aby ten konečný seznam byl takový, na kterém nebudou jaderné reaktory a na kterém nebudou ani další některé pochybné produkty. Generální ředitelství pro životní prostředí se účastí spolu s námi toho vyjednávání. I oni do toho zapojili celou řadu odborníků na životní prostředí, abychom zajistili, že ten seznam skutečně bude důvěryhodný. Další otázka byla ohledně toho, zda je to vyjednávání otevřené i ostatním zemím a jak je podpořit v tom, aby se zapojili. Ano, v celé řadě zemí jsme eh, organizovali regionální workshopy v Ázii, v Latinské Americe, abychom zvýšili informovanost eh, o této příležitosti. Myslíme si, že celá řada zemí se o to zajímá, například Malajzie, Větnam, Tajsko, Chile, Mexiko, Kolumbie. Nicméně budou potřebovat ještě další podporu z naší strany a já doufám, že i vy, až navštívíte tyto země, tam budete o této dohodě hovořit. Také jsme ve spojení s eh, programy pro životní prostředí OSN, kde bychom chtěli spustit projekt, ve kterém by rozvojové země mohly zhodnotit případné výhody této dohody a zvážit, že se zapojí. Dále je tady eh, otázka obchodu, eh, pracovních míst a na druhé straně ekologických Eh, principů. Samozřejmě především se tady řídíme ekologickými zájmy, proto se zaměřujeme na obnovitelné zdroje energie a tak dále, protože tam může být největší dopad. Ale jsou tady i jiné typy zboží a to jsou tady zboží, kterým dáváme přednost z ekologického hlediska. To jsou třeba ta elektrická auta a mm, kola, ale tam už je trošku spornější, jestli by tam měly být Eh, na tom seznamu nebo ne. Samozřejmě pracovní místa to je také důležitý ohled, potřebujeme vyváženou dohodu, protože pouze tak můžeme zajistit dlouhodobou udržitelnost z ekologického hlediska. A ještě ke službám a k pracovníkům. Samozřejmě, pokud tato dohoda má mít nějaký dopad, zásadní dopad na životní prostředí, tak nepo, nemůžeme jenom vyvážet ty, toto zboží, ale musíme zajistit také instalaci tohoto zboží, že se bude udržovat a tak dále. A to si vyžádá například přesuny velice specializovaných technických prac odborníků v této souvislosti, ale nechceme toto řešit ještě do konce roku. Z tohoto důvodu vyjednavači eh, do budoucna budou vypracovávat další pracovní program a v tom dalším, do toho dalšího pracovního programu zapojíme i monitorovací skupinu Evropský parlament. Děkuji vám. Madame Moska. Paní Moska? No, no, no, no, particolari commenti. Je... Eh. My nemáme žádné uh, speciální připomínky, počkáme, počkáme, jak se situace vyvine a doufáme, že výsledky budou brzy. Jestliže chceme, aby dohoda byla uzavřena do pařížské konference, tak to znamená, že nové zprávy by měly přijít brzy. Takže tolik z mé strany. Dobrá, děkuji. Než dorazí paní Mastrem, nemáte e, příležitost dát si kávu, protože na kávu a čaj už nedostáváme, ale můžete se aspoň vzít lahev vody a napít se vody, než dorazí paní Malstrem. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, prosím, posaďte se zase. A vážení hosté, prosím, také se posaďte a ukončete debaty, protože teď myslím, nastane velice zajímavá část našeho dnešního zasedání. Jsem rád, že je mezi námi paní komisařka Malmstrémová. 15. října podepsala novou e, obchodní strategii a myslím, že nadešel čas reflektovat, jakým způsobem e, v budoucnu budeme vytvářet e, spravedlivou a rovnou obchodní politiku, a k tomu máme vlastně tedy tím pádem novou motivaci k debatám. Po těchto jednáních se obchodní politika zásadně změní, protože stojíme před situací urychlujícího se, eh, urychlující se globalizace a stojíme také Eh, před otázkou globálních hodnotových řetězců. Téměř 70 globálního obchodu a i eh, vlastně drobný obchod, eh, obchod službami se toho týká a samozřejmě vzhledem k těm debatám o dohodách o obchodu se nás e, společnost ptá, jaké hodnoty chceme v rámci těchto jednání e, obhajovat, aby e, obchodní politika skutečně vycházela z našich hodnot. Pak už zbude to vše jenom prosadit, chceme-li zajistit, aby ta společnost se podílela na otevřeném dialogu, abychom dosáhli mnohem větší transparentnosti než v minulosti. A jsem také rád, že eh, s paní Malmströmovou jsme vstoupili do produktivního dialogu o zvýšené transparentnosti a zvláště co se týče vyjednávání o TTIPu se nám podařilo dosáhnout velkého pokroku. Víme, že ten vyjednávací mandát je zveřejněn a že nová vyjednávací strategie také bude obsahovat závazek k budoucím, eh, eh, k budoucím vyjednáváním. Eh, zajistili jsme, aby ty budoucí mandáty se zveřejňovaly. Od 1. ledna máme zveřejnění základních vyjednávacích dokumentů a nemělo by to zůstat pouze u TTIPu, ale tato praxe by měla platit i pro další budoucí obchodní vyjednávání a také co se týče hodnotové orientace lze eh, konstatovat, že jako příkladu kapitola o udržitelnosti, která byla předložena v rámci TTIPu a eh, minulý pátek také byla zveřejněna, přinesla přece jenom nový vítr do těch plachet vyjednávání. Takže ta eh, situace je pozitivní, eh, můžeme debatovat o nové strategii a doufám, že eh, komise také bude mít dostatek zdrojů, aby to vše prosadila a, a aby také tady vlastně naplnila tedy, nebo uvedla v život veškeré ty paragrafy. Máme zde také čtyři odborníky, profesora Zapiu, paní Zantos z Business Europe, dále je tady paní Kar eh, z Etuku, to je následovnice eh, pana Toma Jenkinse, toho jsme dobře znali, a potom paní González, kterou také známe z mnoha diskusí Eh, díky její evropské minulosti. Takže srdečně vítám naše čtyři odborníky. A také jsem rád tedy, že jste mezi nás přišla, paní komisařko, dávám vám slovo. Vím, že nemůžete zůstat po celou dobu slyšení, protože máte i jiné povinnosti. Good morning. It's... Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, dobré dopoledne. Jsem velice ráda, že zde opět mohu být. Děkuji vám za zorganizování tohoto slyšení. Jak říkal pan předseda, skutečně jsme o tomto hovořili před několika týdny. Já jsem sem přišla okamžitě poté, co jsem rozhodla o nové strategii a bylo velice užitečné o tom s vámi pohovořit. Nicméně chápu, že jste měli tehdy k dispozici pouze velice krátký čas na to, aby se ten 40-stránkový dokument přečetli, takže teď máme druhou příležitost o tom hovořit a budeme mít více času na to, abychom prošli některé prvky tohoto textu. Od posledního našeho setkání jsem měla celou řadu možností hovořit o této strategii a to v různých kontextech. Většina reakcí, ne tedy všechny, ale většina reakcí ze strany zástupců občanské společnosti a širší, v širším politickém kontextu, tedy ze strany členských států a národních parlamentů, byly pozitivní, což je samozřejmě dobrá věc obecně většinou chápeme to tak, že to, co dnes navrhujeme, se skutečně snaží vypořádat s otázkami, které řešíme už celou řadu let. Nicméně také všichni víme, že ta výzva, která před námi stojí, je nejenom vypracovat pěkný dokument s hezkými cíly, ale skutečně ho praxi také provést. A proto se velice těším na tu práci, kterou eh, provede vaše zpravodajka, váš výbor a stínový zpravodaje a těš, těším se také na ten váš dokument, který nám pomůže pokročit dále. Chceme dobře pochopit toho, to, jaké jsou vaše priority, jaké jsou vaše myšlenky v tomto směru a abychom společně mohli tu práci posunout dále a společně pracovat na jejich implementaci. Těším se tedy eh, v nadcházejících měsících na úzkou spolupráci s vámi. Také vítám to, že jste sem přizvali velice dobře známé odborníky a akademiky, abychom mohli o tomto pohovořit. Bohužel nemohu zůstat na celé slyšení, ale budeme tu mít zástupce z komise, kteří mi potom o tom podají zprávu a také přetlumočí případné vaše dotazy. Když jsme se začali zabývat touto zprávou na začátku, tímto tématem, eh, před přibližně rokem, Snažili jsme se podívat na to prostředí, obchodní prostředí eh, z hlediska eh, zprávy pana Junkra, to znamená z politického hlediska, abychom byli transparentnější. A vám, národním parlamentům a eh, vládám a Zapojili jsme do toho také celou řadu dalších aktérů a vyjasnila se nám spousta věcí, pokud jde o tuto obchodní dohodu. První věc byla, že obchod je pro evropskou ekonomiku nesmírně důležitý. Znáte ta čísla, každé sedmé pracovní místo v Evropské unii v průměru tedy záleží na vývozu, 80% našeho dovozu se používá pro výrobu dalšího zboží a pro další poskytování služeb. A víte, že máme dohody eh, například jako tu se Jižní Koreou, která vedla ke zvýšení našeho vývozu o více než 50% od té doby, co vstoupila v platnost. A víme, že 90% globálního růstu v nadcházejících desetiletích jak si bude pocházet z vnějšku Evropy. Takže ten růst skutečně potřebujeme. A také jsme si potvrdili znova to, že jak si jsme otevření tomu, že chceme udělat více. Další věc je taková, že ekonomika se mění, celkové globální hodnotové řetězce jsou součástí celosvětové ekonomiky. Máme tu digitální služby, nové technologie, které hrají stále větší roli v, našich, v našem každodenním životě. A stále více potřebujeme, aby kvalifikovaní lidé překračovali hranice, aby tady vlastně byl usnadněn mezinárodní obchod. Je tady důležitá je otázka mobility. Ptali jsme se také sami sebe, zda naše obchodní politika bere všechno toto v úvahu je tady další věc, která se zcela jasně eh, vyjasnila a sice, že je třeba eh, také se zamyslet nad spotřebiteli, které využívají všechno to zboží. Protože občané skutečně už v dnešní době se dělají starosti o to, jaké jsou podmínky v továrnách v Bangladeši, eh, kde se to zboží vyrábí. Mají starost, která se týká například pašování ohrožených druhů a tak dále. Je tady důležité, abychom, eh, aby ta naše mezinárodní obchodní politika byla konzistentní s těmito našimi hodnotami. V minulosti jsme se tím uh, už také zabývali, ale možná ne dostatečně. Čtvrtá věc byla taková, že ta eh, v celé Evropské unii se vede velice intenzivní debata o TTIPu, o transatlantickém investičním partnerství. A proto se také nás celá řada aktérů ptala na to, jaká, jak, jaký bude mít dopad tato dohoda na náš každodenní život zda můžeme věřit tomu vyjednávacímu eh, postupu a jakým způsobem můžeme tu naši důvěru zprostředkovat našim eh, občanům. V toto našem sdělení o obchodní politice jsme se snažili a obchodní strategii jsme se snažili právě zabývat všemi těmito otázkami. Snažili jsme se vytyčit takovou cestu do budoucna, jak toto vše implementovat v praxi. Naše hlavní priority jsou především efektivita, to znamená, obchodní politika musí být efektivnější, protože se musíme vypořádat se všemi těmi výzvami. Je tady třeba se zabývat stále více na služby, zaměřit stále více na služby, digitální eh, služby a mobilitu. Pokud chceme, aby všichni tady jaksi se mohli podílet na těch výhodách, je třeba lépe analyzovat dopady na spotřebitele a zapojíme do toho také nástroje, především informační, abychom pomohli především malým firmám také těžit z těchto dohod, protože když máte dobrou dohodu, tak vám eh, jak se nebude k ničemu, když ji nikdo nebude využívat. Dále samozřejmě jde také o pracovní místa, která jsou spojená s obchodem. Je třeba, aby z toho měli výhody pracovníci a také se musíme podívat a přehodnotit, na, využi- přehodnotit globální nebo fond pro přizpůsobení globalizaci, abychom zajistili, že toto vše bude tady v pořádku. Také musíme úžeji lépe více spolupracovat s vámi, s parlamentem, také s členskými státy a s ostatními aktéry, abychom zajistili, že ta strategie a dohody se skutečně budou v praxi provádět. Další princip je otevřenost, transparentnost. Musíme vytvořit důvěru v naši obchodní politiku a nejúčinnější způsob, jak to udělat, je ukázat lidem, jak vyjednáváme, aby se mohli přesvědčit sami. V této oblasti jsme udělali obrovský krok, krok k předu, jak říkal pan předseda, pokud jde o TTIP, nejenom otevřenost vůči vám v parlamentu, ale také vůči ostatním aktérům, protože jsme dali eh, k dispozici vyjednávací dokumenty na internet, Zintenzivnili jsme komunikaci se všemi aktéry a chceme dělat to samé u všech vyjednávání. To znamená, zveřejníme mandáty a dáme si pozor na to, aby veškeré dokumenty byly k dispozici na internetu, aby se mohli všichni do nich podívat. Chceme ta, dále intenzivněji spolupracovat s Evropským parlamentem, dále budeme s vámi pravidelně hovořit o vyjednávání v TTIPu před každým kolem vyjednávání a také po něm. A tímto způsobem budeme také pracovat s jinými monitorovacími skupinami u jiných typů vyjednávání. Je tady tady účinnost, transparentnost a také jsou tady hodnoty. Obchodní politika samozřejmě je velice důležitá pro hospodářství, pro ekonomiku, pro investice, růst, pracovní místa, ale také musí být v souladu s našimi hodnotami. A to znamená, že tady se jasně zavazujeme k tomu, že nic v našich obchodních dohodách nebude omezovat právo EU tvořit politiku ve veřejném zájmu. Žádná taková dohoda nesníží úroveň ochrany spotřebitelů, životního prostředí, práce a tak dále. Jediný, jediná změna v úrovni ochrany musí být směrem nahoru. Také chceme reformovat způsob ochrany investorů a investic, Komise se rozhodla v tomto smyslu včera. Za několik hodin, hodin to sdělení k tomu zveřejníme na naší webové stránce. A znamená to také, že obchodní politiku budeme využívat nejenom interně v Evropské unii, ale také navenek, abychom podpořili a prosazovali lidská práva, eh, pracovně právní práva, ochranu životního prostředí a tak dále. Chceme to dělat několika způsoby. Je tady systém preferenční, ale také chceme do svých dohod zapracovat doložku o boji proti korupci. Zcela jasně vyjadřujeme podporu pro vyjednávání v rámci VTO. Teď tady se soustředíme na kolo vyjednávání v Nairobi v krátkodobém hledisku, ale samozřejmě také v dlouhodobějším hledisku chceme tam dosáhnout dohody. Ale také to znamená, že chceme zajistit, aby dvojstranné dohody mohly být Eh, nástrojem pro podporu vícestranných dohod v budoucnu, tak aby naše budoucí dohody, včetně TTIPu, byly otevřené pro všechny ostatní, aby se mohly připojit, pokud tady jim budou vyhovovat. Chceme dokončit stávající vyjednávání TTIP, ale také třeba investiční dohody o, eh, nebo vyjednávání o investičních dohodách s Japonskem a Čínou. Chceme také eh, začít vyjednávat o nových dohodách v oblasti ASEANu, s Austrálií, s Novým Zélandem, s Latinskou Amerikou. Chceme revidovat stávající dohody, třeba to s Chile nebo s Tureckem a až uzavřeme investiční dohodu s Čínou, chceme se zabývat také možností dosáhnout podobných dohod s Hongkongem a Tajvanem. Dále chceme prohloubit náš vztah s africkými partnery tím, že začneme tady provádět naše eh, dohody o partnerství. To jsou tady naše cíle. Jak vidíte, jsou velice ambiciozní. Týkají se celé řady oblastí a teď samozřejmě potřebujeme začít na tom pracovat. Víme, že eh, jsou vždycky užitečné eh, lhůty, abychom zajistili, že eh, něčeho dosáhneme. Podzim 2017 je datum lhůta pro přeskum našeho rozhodnutí. Bude to pouhé dva roky po zveřejnění našeho eh, sdělení pouzí, pouhý jeden rok po tom, co to schválí parlament, takže nám to poskytne dostatečný čas na práci, ale nebudeme mít čas usnout na Vavřínech. Nebudeme samozřejmě mít dokončeno ještě všechno, ale pokud budeme spolupracovat, asi se nám podaří toho udělat velký kus. Těším se na naši nadcházející diskuzi, nejenom dnes, ale v nadcházejících měsících a děkuji vám mnohokrát ještě jednou za tuto iniciativu a za pozornost. Děkuji vám, paní komisařko, za tento komplexní úvod do strategie a nyní dám slovo expertům, kteří eh, se zamyslí na touto strategii. Každý na to má 10 minut. První je pan profesor Sapir ehm, z univerzity v eh, Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za příležitost vyslovit se k tomuto dokumentu. Moje obecné hodnocení sdělení komise je velice pozitivní. Je to e, intelektuální a upřímný dokument. Já e, mé vystoupení rozdělím na dvě části. Nejprve, co se týče obchodní politiky samotné a strategie, a za druhé, co se týče e, postupu obchodní politiky. Co se týče strategie, dokument podle mého poskytuje správný konceptuální rámec pro eh, obchodní strategii v, tomto, eh, v této době. Eh, uvědomuje si hodn, význam hodnotových řetězců a dospívá k závěru, že obchodní politiku nemůžeme už dále nahlížet z úzce merkantilistického pohledu. Co se týče strategie, produkty a služby jsou úzce propojeny a strategie tedy musí dosáhnout rovnováhy mezi oběma. Eh, pohyb, eh, pohyb lidí, také mobilita je důležitá a také digitální obchod. Ten dokument si uvědomuje, že globální hodnotový eh, řetězec také vyžaduje globální pravidla a vícestranný systém musí zůstat uhelným kamenem obchodní politiky EU. Souhlasím s tím, že toto znamená, cituji, VTO by e, měla tedy e, se dostat za e, kolo obchodu z Dohy. A dále cituji relativní příspěvek rozvinutých a, rozvi- a rozvojových zemí je a jejich uvedení v rovnováhu je e, klíčový požadavek. A zase cituji, toto je ovšem velice ožehavé politické téma a prozatím e, nevidím nějakou dynamiku e, se tomu věnovat vážně. Takže co se týče VTO, že by to byl eh, uhelný kámen obchodní politiky EU, eh, eh, e víme, že potřebujeme reformu VTO a to bude vyžadovat určité nové nastavení rovnováhy mezi rozvojovými zeměmi a rozvinutými zeměmi. Nevíme ještě prozatím, jak to udělat, ale je dobré, že si to uvědomujeme, že je to priorita a že to nebude lehké. Dopady tohoto problému jsou takové, že v každodenní eh, realitě evropská obchodní politika bude především vlastně se řídit bilaterálními obchodními dohodami. Tento realistický eh, přístup ovšem je v rozporu s tím uvědoměním, že globální hodnotové řetězce vyžadují globální pravidla a že proto VTO musí zůstat uhelným kamenem tohoto systému. Takže tady vlastně, eh, vlastně je obtížné se, vyro, se jak si vyrovnat s tou situací Skily a Charybdy. Ta naše situace není ideální. I přesto eh, s radostí pozoruji, když jsem eh, spočítal slova v tom dokumentu, že VTO se tam objevilo 60, 60krát, eh, bilaterální, slovo bilaterální 16krát a multilaterální 31krát. Takže jistě, jistě ta situace není jednoduchá, ale koncepce je správná. A co se týče geografi- geografie, eh, ten eh, dokument není monopolizován ze strany TTIPu a, eh, a USA. Slovo TTIP se tam spočítal 20krát, USA 5krát a Čína se tam, a to je správné, obsahuje, objevuje 17krát, Japonsko, 12, 12krát, Latinská Amerika 9krát a státy ASEANu 12krát. To je tedy proces evropské obchodní politiky. To sdělení obsahuje dvě důležité myšlenky. Za prvé, jak už mnohokrát bylo řečeno, transparentnost a ta je skutečně eh, jedním z principů komisařky Malmströmové a víme také proč, nejenom kvůli tomu, že to má jaksi v politických genech, a možná, že to také souvisí s částí světa, ze které pochází, ale je to také možná reakce na kritiku vyjednávání eh, TTIPu. Všichni samozřejmě vítáme tento nový přístup, ale nejsem si jist, že zcela uspokojí všechny kritiky. Vysvětlím proč. Základní problém, před kterým stojíme v rámci obchodní politiky, je ten, že se vyvinula od minulosti kdy obchodní politika se zabývala spíše eh, hraničními opatřeními, jako třeba jsou cla. A tam, kde legitimita obchodní politiky a obchodní vyjednávačů byla vysoká, to, to byl normální, legitimní vlastně rámec toho, co se čekalo od obchodních vyjednávačů. Dnes se obchodní politika týká spíše mimohraničních a regulativních opatření, takže legitimita vyjednavačů obchodní politiky je mnohem slabší, než jak tomu bylo v těch hraničních opatřeních. A to vlastně vyvolává tu velikou kritiku. Nejsem si jist, že transparentnost, i když je velice vítaná, úplně utiší veškeré ty kritické hlasy, protože obchodní politika se tolik netýká regulativních opatření a obchodní vyjednavači e, nejsou ze strany veřejnosti vnímáni E, jako osoby nadané legitimitou. Proto se obávám, že e, vlastně veřejnost je vidí tak, že neslouží příliš často e, zájmu veřejnosti, ale spíše zájmům jak, jakýmsi specifickým. A transparentnost možná nebude stačit na to, aby rozstýlila tuto kritiku, protože Eh, ta vyjednávání budou vždy napřed, před tím, co bude veřejnost eh, vědět, i přes veškerou transparentnost. Takže i když transparentnost je dobrá a chceme jí více, nevím, jestli bude stačit na to, aby eh, získala na svou stranu znepokojené občany, kteří se dívají velice podezřívavě na dohody, jako je TTIP. A poslední bod, vzhledem k těm obavám, že e, obchodní politika je z určitých stran vnímána e, jako e, politika, která slouží určitým partikulárním zájmům, ně, ně, někdy, někdy Někdy, někdy ten obchod vypadá jako vlastně, vlastně obchodní, obchodní burzovní sál, což je docela dobré. A myslím, že by bylo dobré spíše naslouchat, eh, naslouchat požadavkům strategie, která by odpovídala tady té atmosféře eh, vlastně eh, burzovního sálu. Možná tedy, že nepřicházíme s tím, že bychom dělali příliš málo a příliš pozdě, ale možná to děláme příliš mnoho, příliš pozdě. Závěrem jsem rád, že komise se zavazuje, že žádná obchodní dohoda EU povede k nižší úrovni spotřební ekologické anebo e, ochraně anebo ochraně sociálních práv, než je dnes. Jestli toto je realistický slib, to uvidíme v budoucnu. Jsem e, trochu znepokojen, když komise, a myslím, že to je teď běžné v obchodní politice, slibuje eh, agendu pro všechny, že bude eh, propagovat eh, lidská práva, udržitelný rozvoj. To si všichni samozřejmě přejeme. Jestli je to něco, čeho lze dosáhnout pouze obchodní politikou, to ještě uvidíme. Děkuji vám. Thanks a lot, professor, for your clear message. Děkuji, pane profesore, za jasné poselství. Děkujeme i za to, že jste dodržel čas. Další expertkou je paní Santos ředitelka pro mezinárodní vztahy eh, Business Europe. Děkuji, paní předsedo. Já určitě také dodržím svých 10 minut. To, co já vám dnes chci říci, je první zjištění European Business k nové obchodní strategii. Chceme, samozřejmě až budeme mít závěrečné ehm, závěry, tak se eh, s vámi o ně podělíme. Ehm, toto je nepochybně ambiciózní obchodní agenda, jak už tady zaznělo, agenda, která se snaží pokrýt zájmy všech. A někdy to není tak lehké realizovat. A pro nás, tedy eh, podnikatelskou komunitu, je důležité, aby se zlepšily podmínky pro eh, podniky v rámci přístupu ke třetím trhům. Takže velice vítáme myšlenku pokračování v mm, té pragmatické bilaterální obchodní agendy. Na druhou stranu také eh, nás těší, že vidíme, eh, že je snaha vyřešit zablokovaná témata v rámci VTO a diskutovat o nových tématech. Ráno e, jsme e, hovořili o vícestrané dohodě DGA, ale chceme mít také jistotu, že role VTO nebude podkopávána těmito bilaterálními dohodami na straně druhé. Také hodnotíme kladně klíčovou roli malých a středních podniků samozřejmě většina podniků, které již nyní působí na mnohých těchto trzích, hlavně na těch no, rychle se rozvíjejících trzích, eh, jsou velké podniky a je potřeba, aby čím dál více malých a středních podniků mohlo toto využít. Takže zahrnutí odstavce o malých a středních eh, podnicích je zde klíčový, ale samozřejmě to není jediný přínos, který to má pro malé a střední podniky. Eh, přínos to pro ně má samotné jádro dohody a příležitost eh, podporovat a šířit toto, ale rozhodně ta kapitola o malých a středních eh, podnicích má svůj, svůj význam a jak si dává na vědomí Eh, těmto podnikům, v čem eh, jak si ta dohoda pro ně může být přínosná na nových trzích. Také je tu významná otázka přizpůsobení se nové realitě. Víme, že čím dál více eh, existují globální hodnotové řetězce a výrobci, výroba, je čím dál více inovativní a to znamená nejenom nabídku výrobků, ale také nabídku služeb. A služby jsou klíčové, jsou součástí nabídky, eh, kterou eh, nabízí tedy i eh, výrobní odvětví, takže liberalizace zboží a služeb, jak si jdou ruku v ruce. Další aspekt a ten není pro nás pozitivní, to jsou investice. Víme, tady paní komisařka právě oznámila, že mm, jak si, že teprve bude přijatá, přijatý závěrečný postoj nebo zpráva k investicím SDS, eh, e ale víme, že ten nový návrh není dostatečný a eh, já se pak ještě vrátím tedy k tomu dopodrobná. Je to ambiciozní agenda, jedna z otázek, které již zazněly a která je, myslím, důležitá, je ta, že nejsme proti tomu, aby více subjektů se zapojilo do eh, obchodní politiky eh, tím mám na mysli třeba e, tu kapitolu o malých a středních podnicích nebo otázku transparentnosti a podobně, ale musíme mít jistotu, že zůstaneme efektivní. A jedno téma jsou zdroje. DG Trade již teď bojuje s velkými problémy v oblasti zdrojů a e, v roce 2017, e, až budeme provádět hodnocení, tak jde o to, aby to hodnocení bylo pozitivní, aby zdroje byly v souladu s novou obchodní strategií. A také jsme proto, aby to, co je vyjednáno, aby bylo prezentováno veřejnosti Eh, aby eh, to, co my jako Evropané prosazujeme, nebylo tímto podkopáváno, protože na jedné straně eh, by byly, byl ten dokument publikovaný a na druhé straně nikoli, tak to si myslíme, že je potřeba dát do souladu. Co se týče samotných jednání, samozřejmě už o tom byla řeč, my se teď hodně soustředujeme na nové aspekty, regulační aspekty v nových v obchodních dohodách. To je důležité pro podnikatelské kruhy. A teď já nemyslím snižování norem a standardů, jak si mnozí myslí, ale důležité je, aby se jak si budovaly cesty pro to, aby eh, podniky mohly využívat ty nové dohody a tarify tarifní bariéry nejsou jediné bariéry a nesmíme ztrácet z dohledu, jaké ty příležitosti jsou, tak abychom nakonec mohli zajistit, že naše podniky budou mít lepší přístupy na trhu. A další aspekt, který souvisí s tou eh, eh, regulační problematikou, to třeba vidíme v případě z Koreji, po, do, po uzavření dohody najednou se objevila celá řada nových eh, netarifních bariér a to musíme také řešit i v těch dohodách, to znamená vytvořit mechanismy, které vyřeší i budoucí regulační bariéry. Co se týče obchodu a investic, Víme, že se hodně diskutovalo o ISDS a o tom, že podniky by měly mít přístup k různým druhům eh, instancí, aby byly v privilegovaném postavení. A pro nás důležité je, abychom zajistili, že jestliže naše podniky investují v zahraničí, že budou dostatečně chráněné. A e, víme, že v některých zemích neplatí právní stát a ve Spojených státech jsou sice zdravé systémy, ale v jinde ve světě tomu třeba tak není. A to, co komise teď navrhuje, se netýká jenom typu. To je návrh, který se bude týkat i všech dalších vyjednávání. Takže nám jde o to, aby to, co je v dohodě uvedeno, a teď nehovořím o soudech, ale hovořím o podstatě a způsob, jakým vidíme ten obecnou tendenci regulovat, míváme, tak vidíme, že naši evropští investoři mají třeba problémy s diskriminačním přístupem eh, nebo eh, podobnými problémy, když investují v zahraničí. Ehm, takže mm, proč eh, podniky žalují Mm, eh, evropské vlády. My si uvědomujeme tomu, co, co se stane našim investorům, když investují v zahraničí a, a eh, komise dává určitý signál investorům, když investují v zahraničí. A já musím říci, že investice také podporují ekonomický rozvoj a je velmi důležité, aby evropské podniky mohly přispívat k dalšímu rozvoji v celé řadě nově se rozvíjejících ekonomik a rozvojových zemí. A tím se dostávám k poslednímu bodu, který jsem tady chtěla zmínit, a to jsou normy a udržitelné hodnoty. Evropské podniky v podstatě eh, mají za cíl vytvářet kreativní a inovativní řešení, která eh, zahrnují celou řadu těch norem a standardů, které máme v evropské legislativě. Ale musíme mít jistotu, že ten přístup bude vyvážený mezi tím, co můžeme žádat od obchodní politiky na straně jedné a co je realizovatelné na straně druhé. A a já, ať už zaujmeme jakýkoliv přístup, musí ten přístup být dobrovolný, protože mnoho našich podniků již tyto hodnoty propagují a prosazují prostřednictvím svého působení, ale musíme mít jistotu, že nepřetěžujeme podniky přehnanou regulací, přehnanými požadavky, které by pak vytvářely nepřiměřenou a neefektivní zátěž. Děkuji. Uh, next, Děkuji mnohokrát. Další naší odbornicí je paní Kár z Estuku. Po posledním kongresu Etuku je zodpovědná za obchodní politiku. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, děkuji mnohokrát. Jak jste říkal, na posledním kongresu v Paříži který se konal vlastně před měsícem, jsem byla zvolena do této funkce, takže jsem vlastně nováček, ale vynasnažím se dostat své funkci. Obchod pro všechny. Eh, komise říká, že to je strategie. Ale když si čtu ten dokument, tak mi tam chybí jasné určení toho, kam vla, jakou roli pro EU vlastně komise na světové scéně předpokládá jestli chce EU, eh, aby EU hrala první housle ve světě. Samozřejmě vím, že USA a Čína eh, a ty dohody s nimi, tam jde o více než jenom o obchod, ale zdá se nám, že tam je příliš, až příliš jasný nedostatečný soulad s tím, co řík, dělá Evropská služba v rovnější činnost. Takže se říkáme, jestli to není vlastně jenom takové řečnické cvičení. Nicméně vítáme ten posun směrem k obchodní politice založené na hodnotách a v souladu s Lisabonskou smlouvou tyto hodnoty musí být evropskými hodnotami. Nicméně, jak velkou roli budou tyto hodnoty hrát, to ještě uvidíme. Protože ke konci toho sdělení komise jasně říká, že je spíše zajímají hospodářské přínosy, nikoli hodnoty. A tady cituji pro evropskou obchodní politiku je důležité, aby eh, přinesla pracovní místa a růst a proto naše priority v obchodní oblasti musí být především založené na ekonomických kritériích. Konec citátu. Já chci, abyste mě pochopili správně. Samozřejmě my, Evropská obdorová konfederace, jsme pro obchod ale samozřejmě pro obchod, který je založený na rovných podmínkách pro všechny, potřebujeme mít slušná pracovní místa. A to má být hlavním, to by mělo být hlavním cílem, hlavním výsledkem. Přestože existuje celá řada studií k tomuto, pořád nad tím je velký otazník a my bychom chtěli apelovat na komisi, aby našla nějaký a sofistikovanější způsob pro propojení obchodu s průmyslovou politikou a aby tam zavedla nějaká zmírnící opatření, aby bylo možné znovu nastartovat růst a rozvoj v regionech a odvětvích, která na tom tratí. Eh, je tedy potřeba, aby země, které z toho budou těžit nejvíce, ty výhody šířily dále. Je potřeba samozřejmě tam začlenit také eh, standardy v oblasti ochrany eh, pracovně právních vztahů a to vítáme. My vítáme i to, že tam jsou kapitoly o udržitelnosti do evropských investičních obchodních a do, dohod a dohodách o po, pomoci. Nicméně je třeba, aby tyto kapitoly byly právně vynuditelné a to tady si myslím, že Evropská unie stále zaostává. Máme obavy eh, z toho, jak je Evropská komise pasivní, pokud jde o vymáhání pravidel, která sama nastaví. Například v GSP Plus pro Guatemalu máme určitá pravidla, která jsou tedy na papíře, týká se to třeba i svazíska, eh, nebo s Koreou, s Koreou, ale Evropská komise odmítá jich využívat v praxi. Zdá se tedy, že tady nejde jenom o dialog na prvním místě, ale že to je skutečně jenom dialog, jenom rozhovory. A je tady potřeba, abychom to posunuli dále je třeba do toho zapojit naprosto všechny aktáry, například odbory, aby mohli celý proces monitorovat. Chceme, abyste brali naše názory vážně a odmítáme nařčení eh, z toho, že tedy naše zapojení je jenom takovým, takovou zástěrkou. Velké kroky byly podniknuty, pokud jde o konzultace a informování o vyjednávání v rámci TTIP, ale je potřeba ještě to úsilí zesílit. My uznáváme, že e, orgány e, na straně USA bohužel k tomu do velké míry přispívají, že tady bohužel ta transparentnost asi není taková, jak bychom si přáli. Že tedy naši američtí partneři v celé řadě případů tvrdí, že nemají přístup k nějakým dokumentům a tak dále. Nicméně co ostatní vyjednávání, protože paní komisařko, vy jste v úvodním projevu zmínila to, že Uvažujete o tom, že byste zahájili také jiné vyjednávání, že byste chtěli tu transparentnost zavést do všech? A my skutečně doufáme, že tomu tak bude. Protože průhlednost je především důležitá vzhledem k tomu, že dohody o obchodu a investicích se stále více zaměřují na standardy, spíše než na snižování cel. A celá řada našich standardů eh, vyjadřuje naše kolektivní hodnoty, vyjádřené prostřednictvím demokratických institucí a postupů, včetně sociálního dialogu. A právo na regulaci, to je něco, o čem se nedá vyjednávat, to je něco, co je potřeba zajistit. Evropský sociální model spoléhá na odpovědnost našich států za to, že poskytnou kvalitní veřejné služby pro všechny. Ale přesto například v, z 31.10. ve Financial Times hlavní článek k typu říká, že farmaceutický průmysl v USA si, vezme na mužku farmaceutický průmysl ve Spojeném království. Eh, pokud jde o ceny léků, především proto, že tyto ceny ve Spojeném království jsou používány jako referenční ceny pro léky ve celém světě. To bylo jenom citát. A nic takového my nech, chceme. Samozřejmě všechny veřejné služby musí být chráněny v rámci eh, těchto dohod o obchodu, včetně TTIPu. Pokud jde o vaše sdělení komise, tak tam asi jsme se trošku eh, předběhli sami sebe, pokud jde o ochranu investorů. Tam se hovoří o dvojstranných dohodách, ale jak my to chápeme tak, že stále ještě se o této otázce Eh, jedná, ačkoliv dnes ráno jste nám říkala, že tady bude zveřejněn za pár hodin nový návrh. Ale Evropská konfederace, eh, odborová konfederace se samozřejmě na to eh, velice pečlivě zaměří, prostudujeme si to a zaujmeme k tomu příslušnou, příslušný postoj. toto je dobrá příležitost k tomu, abychom se zapojili do velice podrobné diskuse o tomto tématu. Nemám mnoho času, ale chci prostě ještě jednou eh, zdůraznit, že jsme jako odbory proti eh, ISDS a především proti tomu, aby se preferenčním způsobem zacházelo se zahraničními investory. To se týká také dohody s Kanadou je, do, je potřeba, aby Evropská komise se zaměřila na zodpovědné nakládání s globálními hodnotovými řetězci, abychom využili veškeré možné nástroje pro to, abychom prosazovali její cíle a je potřeba toto také sladit s tím, co dělá Evropská služba pro vnější činnost. A my rozhodně chceme, aby ta spolupráce fungovala. Je také potřeba pracovat na vnitrostátní úrovni, takže znovu zdůrazňujeme, že chceme, aby existovaly v, na zastupitelských úřadech Evropské unie také oddělení pro pracovně právní vztahy. Bangladeš je třeba další věc, u které je třeba zdůraznit sociální zodpovědnost. Vítáme úsilí Evropské komise v tomto směru a je potřeba podle našeho názoru eh, vyvinout větší úsilí k tomu, abychom tuto oblast skutečně zapojili do všech dohod. Je třeba, aby evropské firmy se zhostily své vůči role v této oblasti. Je třeba, aby brali vážně svoji povinnost podávat zprávy o tom, jak se vedou v této oblasti po celé světě. Stávající ustanovení, pokud jde o sociální zodpovědnost, je potřeba prohloubit. EOK neustále podporuje velice silná pravidla v této oblasti a Chtěli bychom, aby to, toto Evropská eh, komise dále posilovala při vyjednávání v Nairobi, ale to je spíš taková naděje, než že bychom se od toho něco konkrétního slibovali. Rozvojové programy uh, velice silně způsobí s migračními tloky, toky. Pardon. Jde také o přeshraniční poskytování služeb a pro odbory je klíčové v této oblasti to, aby pracovníci, kteří jsou vysíláni v rámci nějakých mezipodnikových vztahů, aby se na ně vztahovaly kolektivní dohody a ochrana v zemích, ve kterých pracují. Musí to být také skutečně opravdoví odborníci, nikoli jenom nějakí techničtí pracovníci nižších úrovní. A v neposlední řadě v bodu 2222 sdělení říkáte konkrétně, že Evropská unie musí také se velice silně postavit proti nekalým obchodním pravid, praktikám prostřednictvím opatření proti dumpingu a e, do, státním dotacím. A Čínu tam vůbec nezmiňujete, nicméně e, pokud toto nezohledníme při vyjednávání s Čínou, tak by to skutečně mohlo podkopat antidumpingovou politiku a mohlo by nás to stát pracovní místa. Takže skutečně je potřeba, abychom všechno abychom než uděláme nějaký takový důležitý krok, měli příslušné hodnocení dopadu. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda. Samozřejmě to budeme podrobněji diskutovat, až to bude k dispozici a na intrakomitis. V neposlední řadě dávám slovo paní González, která je výkonnou ředitelkou Mezinárodní obchodní centra. Prosím. Děkuji. Mezinárodní obchodní středisko je společná rozvojová agentura OSN a VTO a jejím mandátem je podporovat rozvojové země, a, aby se mohly účastnit v mezinárodním obchodě. Co to je obchodní politika? Umožňování obchodu tím, že se vlastně e, vytvářejí rovné podmínky pro ekonomické subjekty. Rovné podmínky dnes znamenají e, vlastně e, práce s, cel, s clem a s celními bariérami, to znamená dívat se nad rámec zboží a podívat se na to, co vlastně vytváří dvě třetiny naší ekonomiky, služby, zaměřit se na e- elektronické obchodování, digitální ekonomiku a i mobilitu odborníků. Myslím, že sdělení obsahuje tyto prvky velmi dobře. Zbývá se ptát, jak tedy eh, vlastně ty necelní bariéry eh, odstranit, Eh, mezinárodně, regionálně, eh, bilaterálně a to konzistentně, tak aby byly skutečně nastaveny rovné podmínky. To dnes také znamená věnovat více pozornosti malým a středním podnikům. Malé a střední podniky nejsou jenom nějaké drobné stánky na rohu. Představují 95 ekonomiky každé země, včetně členských států EU. Představují 75 eh, pracovních míst eh, a více než 50 HDP. V Evropě je více než 600 tisíc malých a středních podniků, o kterých víme, že se účastní eh, mezinárodního obchodu, jsou produktivní, platí lepší mzdy a vytváří více pracovních příležitostí. Takže je důležité zajistit, aby obchodní politika jim umožnila tedy uvolnit veškerý potenciál a nejenom dobrou cílenou podporou, ale také pomocí správné obchodní politiky. Rovné podmínky dnes eh, to je víc než jenom prosté umožňování obchodu. Eh, obchod dnes nemůžeme odlišit od eh, obecných společenských požadavků na ochranu volně žijících zvířat, bojem s klimatickými změnami a chráněním lidské důstojnosti. Eh, obchod musí také reagovat na hodnoty spotřebitelů a spotřebitelé dnes chtějí eh, více tedy spravedlivého eh, zboží a fair tradeu A neznamená to, že obchod vyřeší veškeré naše společenské problémy. Jde o to, aby obchodní politika byla ve větším souladu s ostatními politikami v Evropské unie a s jejími hodnotami. Takže k tomuto paní komisařko, eh, komise vlastně koherentně spojuje to úsilí, které Evropské, eh, Evropská unie již tak eh, vlastně realizuje při podpoře udržitelného rozvoje. Mezinárodní obchodní středisko, jak jsem řekla, je partnerem Evropské unie a Evropské komise v tomto úsilí a moje sdělení vám všem dnes je, že i nadále budeme vás všechny podporovat, abychom zajistili, že hodnotové řetězce přispějí eh, k udržitelnému růstu. A tady musíme být obezřetní. Nejde jen o to, že by toto bylo dobré pro evropské ekonomiky a nebo evropské spotřebitele. Může to být a také to musí být dobré i pro partnery, se kterými si vyjednáváte obchodní dohody protože i ti musí z těchto dohod být spravedlivě a i oni by měli těžit z výhod těchto dohod. Co se, co se týče připojení doložek bojujících proti korupci do těchto dohod. Ty velice trápí malé a střední podniky právě tak v Evropě jako v třetích zemích. Korupce se také často objevuje v přeskumech o necelních bariérách, které, eh, které eh, děláme. Umožňování obchodu ovšem nestačí. Musíme se také snažit zajistit, aby vůbec k obchodu docházelo. A to začíná prováděním vyjednaných dohod. Eh, evropský legislativec by neměl považovat tedy svůj úkol za skončený, jakmile jsou dohody podepsány. Tak by, tam by tedy tehdy měla ta práce teprve eh, začít eh, pomocí podpory investic ve spolupráci s nevládními organizacemi a odbory a to je stejně důležité zde v Evropě, aby se zajistilo, že evropské podniky budou těžit z těchto obchodních dohod právě tak, jako vaši eh, partneři, se kterými tedy dohadujete tyto obchodní eh, dohody i e, ti někdy se dostanou do situace, kdy vůbec, vůbec někdy nedojde k realizaci těchto dohod a tady nemají žádné příležitosti. Takže to je potřeba zajistit a i zde naše Mezinárodní obchodní středisko chce spolupracovat s Evropskou komisí, aby se zajistilo, aby se e, zahraniční podniky více dozvěděly o těchto obchodních dohodách, třeba i pomocí obchodních e, portálů, které poskytují tyto informace v této eh, kapitole o skutečné realizaci obchodu jde také o cílenou rozvojovou pomoc, eh, která může být eh, mostem spojování příležitostí s realitou. A to je sdělení pro váš výbor, ale i nad rámec tohoto výboru. Evropa je v jedinečné pozici, může to dokázat tím, že má obrovský trh, její podniky jsou aktivistické a poskytuje rozvojovou podporu. To umožní realizaci obchodu i v řadě chudých zemí, které jsou obchodními partnery EU. Obchod, soukromý sektor a, a rozvojová pomoc. Jako organizace, která v 70% pracuje v nejméně rozvinutých zemích subsaharské Eh, eh, Africe a v malých a ostrovních státech. Víme, že je potřeba vyvinout větší úsilí o eh, vytvoření obchodních institucí i v těchto zemích, propagovat tam investice a budovat kapacity. Proto také my v ITC, ale co ještě důležitější, partneři vašich obchodních dohod Eh, dychtivě čekají na sdělení Evropské komise, co se týče pomoc obchodu Aid for Trade a možná, že toto sdělení by se mělo jmenovat jinak, třeba investice do toho, aby, se, aby k obchodu vůbec došlo. mezidobí chci říci, že EU bude mít první příležitost toto prokázat tím, že přispěje k obnově eh, integrovaného rámce, což je, eh, což je eh, svěřenecký fond mnoha dárců na pomoc nejméně rozvinutých eh, zemí přes, před ministerskou konferencí v Nairobi. Závěrem chci ještě se vyjádřit k jedné oblasti, o které se mnoho nehovoří, a to je účast žen na obchodě. Odhaduje se, že miliarda žen, což je totéž co čínský nebo indický trh, vlastně žen jsou ještě nevyužívaným zdrojem pro eh, trh a pro obchodování a eh, vyžaduje si to větší pozornost zde v EU i ve vašich partnerských zemích na jihu. A obchod eh, také může ženám dodat ekonomickou váhu a sílu. Závěrem chci říci, že pro nás je eh, obchodní a investiční strategie EU eh, krokem jasným, dobrým směrem, jako každá obchodní politika, podle mého názoru, ať už je to obchodní eh, politika v rámci VTO, regionální nebo bilaterální, ta se skutečně osvědčí až během implementace a k té se my budeme snažit přispívat. Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, nyní máte, máme příležitost, eh, máme tady paní komisařku až do tři čtvrtě na jedenáct. A to znamená, že každá politická frakce teď bude mít eh, jednu minutu eh, možnost položit paní komisařce jednu otázku a potom budeme mít ještě další kolo a položit otázku našim expertům. Pan Kelmer nevím, jestli bych měl říci, děk, jestli bych měl poděkovat vlastně. Já jsem se na to uh, nepřipravil. Uh, rád bych radši mluvil jako poslední, ale uh, jinak děkuji za tuto obchodní strategii. Je dobré a důležité a uh, ten název to schrnuje dobře. Obchod pro všechny. Je dobré, že se uh, týká eh, všech možných dohod s Novým Zélandem, Austrálií, Tajvanem a tak dále, ale důležité sdělení tam je, že nejdůležitější je rychlost, se kterou eh, budeme vlastně schopni dokončit tyto dohody. Já se chci zeptat na globální hodnotové řetězce. Eh, tady je určitá výzva v rámci zón volného obchodu a globálními hodnotovými řetězci. Co se týče pravidel původu, ty jsou, ta jsou naprosto zásadní. Ta je potřeba eh, zjednodušit a čekáme činy, nejen slova v této oblasti. Eh, poslední FTA třeba s Větnamem, eh, tam jsme čekali trochu více. zjednodušit eh, pravidla o původu, tam by bylo dobře ještě napřít úsilí, ale je tam ještě mnoho a mnoho dalších problémů. Děkuji. Thank you. Firstly, uh, Děkuji. Za prvé musím říct, že souhlasím s tím, že eh, s těmi, kteří říkají, že z akademického hlediska je to dobrý dokument, ale otázka je, jak to budeme v praxi potom provádět a jak to bude fungovat. A já mám, vy jste říkal, že máme jenom jednu otázku, ale mám několik věcí. Ty uh, vnitrostátní poradní uh, skupiny, tady souhlasím s tím, že jsou to naprosto zásadní partneři, zatím ale nejsou dobře financované. A pokud chceme, aby fungovaly, tak musíme skutečně eh, k dispozici dát dostatečné zdroje a peníze, aby mohly fungovat a musíme se připravit na to, uh, když už je budeme financovat, že, eh, můžeme skuteč, že budeme skutečně něco dělat, pokud nám řeknou, že existují že nějaké problémy ob, obdálili. A poku, z, historie, z historie víme, že když třeba došlo k problému například v Uzbekistánu a jinde, tak se nic nedělo. A to jde, tady jde také o spolupráci s radou, protože velice často nám komise říká, že nemohla nic udělat, protože to blokovala rada a že nemá cenu, aby komise navrhovala nějakou, eh, nějaká opatření, když ví, že to potom neprojde v radě. Takže skutečně je třeba, aby se do toho tady zapojila i rada. A ještě úplně poslední věc, velice rychle, protože je, nikdo z expertů to nezmínil, protože my jste hovořili o TDI a já se chci zeptat, protože toto je také věc, kterou zablokovala rada Protože, ale pokud se tam nezmění situace, tak výsledky z tohoto nezískáme. Děkuji Emma, děkuji kom, paní komisařce i odborníkům. Jedno z klíčových témat, se kterými se teď uh, potýkáme, je a bude Čína. A to, jak budeme vlastně tedy řídit její vzestup v kontextu rozvíjejícího se světového obchodního prostředí. Bude to nesmírně důležité nejenom pro Evropskou unii a členské státy, ale také pokud jde o náš vztah s Čínou a jejich vztah eh, k ostatním obchodním partnerům. Myslím si, že je možné přivítat to, že v této strategii toto uznáváte. Uznáváte to, jak je Čína důležitá, jak je důležité zahájit dialog. A ale zároveň v tuto chvíli dochází k ekonomickému zpomalení v Číně a to má také dopad na globální trhy. Nejenom ve Spojeném království, v tuto chvíli náš, naše třeba ocelářství je pod obrovským tlakem v tuto chvíli se tady vlastně kousek od mého volebního obvodu zavírá jedna ocelárna, takže mě zajímá, to, jak se s tím popereme do budoucna, protože to bude naprosto nezbytné. Teď oceláři říkají, že je zaplavují Eh, zaplavuje obrovské množství produktů z Číny, které prodávají se ztrátou. Víte, víte o tom, paní, před, paní komisařko, já jsem vám o tom psala, ale víte o tom, máte nějaké důkazy o tom, že to Čína dělá, že tímto způsobem vyváží a jakým způsobem se chcete vypořádat s, těmito, s tímto chováním, které jde proti hospodářské soutěži? Děkuji. Ehm, já chci také poděkovat i když musím upřímně říci, že ta dnešní debata je krokem správným směrem. Souhlasím s tím, že jde o spravedlivé obchodování, o sociální politiku a ekologickou utržitelnost, kterou obchod musí eh, podporovat. Jde o pracovní místa, kvalitní práci, ekologické standardy a tak dále. Ale Další otázka je, jak začlenit bilaterální smlouvy do toho, eh, do toho eh, světového obchodního nebo mezinárodního obchodního systému. Myslím, že to úsilí k tomu neslyší. My hovoříme o eh, globálních ekonomických řetězcích a o regionech, ale obchodníci už se nestarají o hranice. Jakým způsobem vlastně se má obchodní systém dále dále rozvíjet a mít přitom na paměti všechny ty eh, pozitivní stránky, o nich jsem hovořil. A o tom je potřeba eh, pečlivě přemýšlet. A měli bychom také eh, za rok, dva hodnotit, jakým způsobem probíhá implementace you are rightly focusing on development, human rights, climate. But on conflict minerals, sorry, but the Commission strategy is very far from. Řečník bohužel ovšem hovoří bez mikrofonu, i když už máme zase proud.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 i wrote to the Commissioner asking that she effect emergency mm. anti-dumping duties on Chinese steel. Now, there was no answer to that letter, nothing. Now, can we therefore conclude that anti-dumping duties is not something that you ever... Není něco, co byste chtěli zavádět, pokud jste komisař před obchod. To je jasný závěr. A na ten dopis jste neodpověděla. Na další dopisy také ne. Okay, ladies and gentlemen. Dobře, dámy a pánové. Teď tedy máme příležitost eh, k rychlé odpovědi. Paní komisařko, vyslechla jste odborníky, vyslechla jste dotazy od kolegů. Máte. Takže prosím, poskytněte rychlou odpověď. Co se týče podrobností, můžete třeba potom písemně mikrofony už zase fungují, takže máme i tlumočení. Eh, no, to... Eh, děkuji mm, za eh, vyjádření expertů, což je významný přínos a děkuji i za ty komentáře, které rozhodně přispěší k, je to k mm, řešení této záležitosti. Eh, tady, pane kolego, já s vámi souhlasím, že je tu eh, konflikt mezi rychlostí a podstatou. Dnes obchodní dohody jsou tak složité, že to zabere čas, je eh, třeba, aby byly mezi sebou propojené a je těžké samozřejmě vypracovat dobré, do, dobrý dokument, který bude jaksi brzy. Takže je to, je to samozřejmě také otázka zdrojů, ale je potřeba prostě, abychom eh, vyprodukovali dohodu, která bude dostatečně vhodná pro podniky i, i země. Ehm, původ, kořeny původu, to bych, bych chtělo eh, podrobněji, protože otázka VTO, to je celosvětový problém. Pane Martine, ano, Eh, konzultovali jsme eh, vnitrostátní poradní skupiny eh, a je to zase problém zdrojů, kde tedy ta, ty výsledky nejsou příliš uspokojivé. Jednali jsme s celou řadou subjektů, s, se sociálním hospodářským výborem s, ehm, a samozřejmě je tam problém finanční a není jasně řečeno, jak lépe zajistit eh, follow-up eh, především v rozvojových zemích, takže teď, když budeme mít tu strategii, tak se můžeme soustředit na implementaci těchto věcí. Je pravda, že rada někdy má jiné názory, tato strategie bude projednaná na příští radě za 10 dní, připravují se závěry takže to by bylo poprvé, kdyby se to eh, projednávalo po eh, dokončení přípravy ehm, obchod, obrana, tam my se snažíme, jestli by bylo možné odblokovat tu situaci, protože to je potřeba. Paní kolegyně, ano, jsem si toho vědoma. britský ministr ohledně o tom hovořil a také Rada pro hospodářskou soutěž na to upozorňovala. Známe situaci ve Spojeném království. Je tam eh, přebytek eh, čínské ocely na trhu, která vyvolává problémy ve Spojené království i v jiných zemích. Ten problém je složitější, protože ono to souvisí s tím, že některé země mají levnější energetiku, některé ocelárny opravdu potřebují reformu a takže to všechno má samozřejmě vliv na náklady, ale o tom se jedná na všech úrovních a e, dále ano, e, my máme s Čínou, vedeme celou řadu e, soudních řízení z důvodu dumpingu, ale existují určitá pravidla, která musíme dodržovat, je třeba vyslechnout jednotlivé aktéry, někdy e, jsou ti jednotliví aktéři ve sporu mezi sebou a my musíme důkladně každý eh, antidumpingový případ vyšetřit a pravděpodobně ještě jich bude daleko více, a, eh, ale je třeba se rozhodnout, jestli se do toho dát nebo ne. Já se omlouvám, že jsem neodpověděl na eh, váš dopis. Hned jak se vrátím do kanceláře, tak vám určitě odpovím. Ano, snažíme se dělat maximum, ale musíme samozřejmě dodržovat pravidla. Pan Žado, my v té zprávě chceme ukázat, že TTIP je jedno jednání, je to eh, eh, celá, ale je, to, je tu celá řada dalších jednání, obchod je daleko víc než TTIP a to právě chceme ukázat. A to se týká i odpovědi pro pana Šolce. My se teď snažíme zjistit, jak provést hodnocení, monitorování a kontakt, jsme v kontaktu nebo budeme v kontaktu s jednotlivými e, subjekty a budeme se snažit zlepšit nějak e, tu situaci v oblasti implementace. Takže já doufám, že jsem to pokryla. E, panelisté měli velice zajímavé Ehm, příspěvky, ale bohužel času je málo, ale toto je začátek dialogu, který bude pokračovat, takže já moc děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Toto je skutečně pouze mm-hmm. začátek té naší debaty. Je to skutečně začátek krásného přátelství řekněme, zůstaneme v kontaktu tady. Ještě jednou mnohokrát děkuji. A teď už máme druhé kolo. Máte možnost ptát se našich odborníků. A dávám opět slovo panu Fjellnerovi. Děkuji mnohokrát. Eh, jestli to máme udělat nějak rozumně, tak teď se tady, ano, mám se znovu vrátit vlastně na začátek. A asi bych zopakoval vlastně to, co říkala už komise směrem k našim odborníkům. Jde o pravidla eh, původu a globální hodnotové eh, řetězce. Komise říkala něco o globální sféře, o VTO, o našich závazcích. Já se na to dívám trošku jinak. Eh, myslím si, že je důležité si uvědomit, že máme různá pravidla pro určení původu v různých uh, dohodách o volném obchodu. Je potřeba to všechno zjednodušit a harmonizovat, aby bylo jednodušší respektovat, dodržovat ty globální hodnotové řetězce. Já bych se chtěla zeptat odborníků, uh, co by oni doporučili, kdyby mohli udělat jednu jedinou věc, abychom mohli, proto abychom splnili tady ten náš slib, že chceme usnadnit či respektovat ty globální hodnotové řetězce, tak pokud jde o pravidla původu, co byste změnili, co byste tam konkrétního udělali, kdyby to měla být jedna věc. Chtěl bych také říci, že je tady jedna věc, na kterou se hodně zaměřuje zpráva komise, a to je obecně otázka transparentnosti. Nemáme tam eh, mnohokrát zmíněné eh, nástroje na ochranu obchodu, to říkal už kolega. A já jsem si všiml, že vlastně tady eh, máme úplně stejné formulace jako v tom dokumentu od de Guchta. Jsou to úplně stejné formulace, jako kdyby se vůbec nic nezměnilo. Ale my teď tady máme jaksi eh, nové zaměření na transparentnost v nové komisi, a bylo by tedy zajímavé, kdyby naši odborníci nám řekli, jestli mají nějaké zkušenosti s transparentností, pokud jde o nástroje na ochranu obchodu. My jsme o tom hovořili například, eh, když jsme hovořili o systému APO v Americe, ve Spojených státech amerických, kdy tedy určití aktéři mají možnost eh, získat větší transparentnost a tam je tedy jaksi možnost eh, vnést určité množství světla do těch někdy až téměř tajnůstkářských postupů. A v neposlední řadě já vlastně nemám příliš kritických připomínek k tomu textu samotnému, protože je to dobrý dokument, ale když člověk nemá mnoho kritických připomínek k textu, tak je dobré se zaměřit na to, co v tom textu chybí, co tam není. A tady mi připadá, že několik takových věcí skutečně tam chybí. První věc, to říkala eh, celá řada z vás, a to je statut tržní ekonomiky. To je taková drobnost, která mi připadá, že tam jak se byla vynechána. A vím, že je eh, hodně lidí, kteří se o tom chtějí bavit. A já mám dojem, a zdá se, že ostatní také, že nevíme, co chceme udělat, ale víme, že musíme udělat prostě něco. Bylo by tedy zajímavé, kdyby nám naši odborníci mohli říci, jaké znění, jaké formulace by v tom textu chtěli vidět. A poslední věc, která, kterou jsem nenašel v tom textu, je, je to vlastně jeden z našich obchodních partnerů, protože když já jsem se setkal se zástupci podnikatelů ve Švédsku, tak jsem se jich ptal, při obchodování se zahraničními partnery, s jakými zeměmi máte problémy? A řekli tři země. Čínsko, Rusko a Norsko. Čína, Rusko a Norsko, pardon. S těmi mají nejvíce problémů a tento výbor si e, pro, už asi vzpomíná na to, jaké problémy jsme pro, e, probírali, pokud jde o cla, která nastavilo Norsko například na mléko, na síry, oni nejsou členy celní unie a přitom tam jsou velice podstatné problémy. Takže jak se na to díváte, na to Norsko? Děkuji, David. Já budu velice stručný, protože další kolegové ze socialistů by se chtěli také na něco zeptat, ale mám dvě velice rychlé otázky na zátupce Business Europe. Pokud jde o řešení problémů mezi investory a státem, tak tam jste říkala, že eh, investice vedou k rozvoji, to samozřejmě chápu, ale Eh, investice a řešení sporů mezi investory a státy, tak tam si myslím, že není, nejsou žádné důkazy o tom, že země, která by měla ve svých dohodách kapitolu o řešení sporů mezi investory a státy, že by dostávala více investic. Příkladem je například Irsko, která nic takového nemá a přesto investice jsou významné. Takže druhá moje otázka by se týkala právě transparentnosti. Myslím si, že tam jste zmiňovali to, že pokud Evropa bude velice průhledná, tak by to vlastně mohlo vést k nevýhodě, pokud jde o obchod se třetími zeměmi. Takže ne, neříkám, že bychom měli přestat být transparentní, ale nemyslíte si, že bychom také hned na začátku vyjednávání měli tlačit ostatní k té transparentnosti? tak jako to děláme s USA, snažíme se tlačit americkou stranu, aby v rámci vyjednávání eh, o TTIP, aby byly daleko otevřenější i ve vztahu k vlastní veřejnosti a eh, orgánům, tak jako to děláme my doma. Myslím si, že já neříkám, že bychom tady měli toho všeho nechat, té transparentnosti, ale měli bychom zajistit, že všichni ostatní se budou chovat stejně. Emma to už není, říká pan předseda, takže Helmut. I mean, it was a really uh, exciting and, and interesting. To byla opravdu velice zajímavá výměna názoru. Několik otázek. Už jsem hovořil o vícestraném obchodním systému. Tržní ekonomika v Číně je s tím propojena. Co se stane, jestli po roce 2016 Evropská unie eh, nepropůjčí Číně status tržní ekonomiky. Co to udělá eh, se vzájemným obchodem a další eh, komerční spoluprací s Čínou a dalšími zeměmi? Já chci zdůraznit, že si musíme vlastně uvědomit, že obrovský dopad má vývoj na jednom trhu na další trhy. A víme také, eh, jaký vliv bude mít eh, eh, TTIP na TPP a, a opačně a na investice v Číně a dohoda Evropské unie s Větnamem a teď třeba nově zahájené rozhovory s Filipínami. Tady celá ta otázka je taková, že nevíme, jak budou vypadat ty vzájemné vlivy. Proto Eh, bych vám rád položil otázku, zvláště Business Europe, proč dáváte přednost bilaterálnímu přístupu v porovnání tedy s tím mnohostranným přístupem v rámci VTO, protože si myslím, že se všichni dohodneme, že VTO potřebuje reformu vzhledem k současnému vývoji a dále. Vnitřní rozvoj na každém jednotlivém trhu má veliký vliv na schopnost obchodovat. Takže když zreformujeme pouze směrnici o službách v EU a vlastně e, omezíme e, tarifní partnerství e, odborů v Evropě, tak tím budeme podrývat naše standardy vyzaví obchodování s třetími zeměmi takže se musíme mnohem více zaměřit na soudržnost politik. Tady bych ráda, rád, abyste uvedl další eh, příklady. Jinak s vámi obecně eh, souhlasím, co se týče eh, ochrany žen, ale ptám se, jestli jste měla na paměti spíše ženy jako spotřebitelky nebo ženy jako producentky. Jistě musíme posílit žen, úlohu žen v ekonomickém životě našich zemí. Žanik. Děkuji. Já mám otázku na pana Sapíra. On to zmínil ve svém vystoupení. Jaká je souvislost mezi strategickou úvahou o hodnotových řetězcích a e, množení bilaterálních dohod, které ve finále neobsahují e, tu, e, ty hodnotové řetězce, konkrétně třeba e, bilaterální dohody mezi rozvinutými zeměmi. E, a on zmínil otázku hierarchie norem, norem obchodních, eh, norem na ochranu životního prostředí a, a tak. Vždycky byly k tomu dva přístupy. Jednak posílit právní, za, právně závazný aspekt sociálních a environmentálních norem, a k tomu máme daleko, anebo do obchodních e, norem do integrovat sociální a environmentální aspekty. A Evropská unie se vždy snažila e, dělat kapitoly e, z kapitol o ochraně životního prostředí a trvalo udržitelném rozvoji udělat závazné kapitoly. To byly jediné nezávazné. Já rozumím tomu, co říká Business Europe, chcete hodně práv pro podniky a málo povinností. Samozřejmě v tom spočívá váš mandát v této diskusi, to má logiku. A, ale překvapuje mě, že chcete stále samé dobrovolné e, úkoly, málo závazného, ale také bojujete proti transparentnosti vašich aktivit. Vy nemůžete být na straně jedné pro dobrovolnost a na druhé straně pokaždé, když v Evropském parlamentu jednáme o e, reportingu e, o daňovém a tak dále. Vy prostě chcete všechno, chcete e, i výhody, e, a, e, ale žádné povinnosti. E, takže jak můžete na jedné straně říci, že chcete, aby všechno bylo dobrovolné, ale současně odmítáte e, to výkaznictví, které tedy zajišťuje určitou transparentnost. My jsme tady o toho, abychom prosazovali veřejné politiky a ve veřejné politice je to veřejné, takže když do politiky nedáte to veřejné, tak už to není veřejná politika a nedělá to, ne, není to vlastně e, to, co dělá Evropský parlament. A konečně, na dva ostatní hosty. Hovořilo se o Rana Placa, mohli bychom hovořit o konfliktních, o válečných minerálech a podobně. A takže jestliže by celá problematika due diligence byla povinná, e, to je věc, která se čím dál více vyskytuje a tento systém se nám nedaří prosadit jako závazný, což by bylo velice přínosné. Takže Děkuji a nyní pan Dartmouth. She has a right at the end. Gracias. Na konci to nejlepší, prosím. E grazie ai nostri Děkuji. Já mám několik otázek na naše hosty. Za prvé, k tomu, co tady kolegové řekli, je naprosto relevantní, především co se týče Číny a e, uznání e, postavení Číny v roce 2016 jako tržní hospodářství, tak by mě zajímalo, jestliže by se antidumpingové nástroje reformovaly, e, tehdy, kdy Čína ten statut dostane a když ne. A ještě k transparentnosti. Myslíte si, že transparentnost má být zajištěna a e, také v formulaci vyjednávacího mandátu na úrovni rady? Třetí otázka souvisí s tím, co říkala zastupkyně Business Europe. Jaký systém si představujete, jestliže máte pocit, že ten navržený není odpovídající. ISDS zřejmě nebude použitelné nadále. A dále, co se týče malých a středních podniků, je, vidíte tady možnost pomoci malým a středním podnikům pomocí e, distributivních systémů, které se velmi těžko E, integrují. Já děkuji řečníkovi, který hovořil jako první a který říkal, že ti vyjednavači necítí e, mandát pro změnu e, legislativy. O to jde. Nejde o vnímání, jde o to, že vyjednavači nemají oprávnění re, regulaci měnit. Děkuji u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb eigenlijk Uh, want mijn vragen zijn vooral gericht. Uh, um, takže nejprve uh, bych měla otázku na YouTube. Já, já bych byla chtěla tu svou otázku položit paní komisařce, ale já tu otázku položím, i když tady není a možná byste jí to mohli tlumočit. Tak výborně. Já jsem tedy chtěla poděkovat paní komisařce za to, co nám řekla o transparentnosti sociálních hodnot a budeme se maximálně snažit pro to, abychom paní komisařce pomohli dosáhnout jejich cílů, i když to nebude lehké, protože ono eh, to, co um, paní komisařka navrhla, jde tak trošku proti proudu a jsou to cíle velice ambiciozní, takže nemůžeme očekávat ode všech stejné uh, ambiciozní chování. A e, pokud pustíme e, vlka do salaše, tak už potom těžko budeme napravovat škody. A, takže já mám tři otázky. E, zatím jsme neviděli žádnou obchodní dohodu, ve které by se hovořilo o, o ekologických právech. Odbory se o to pokusili, ale nikdy to nefungovalo. Jestliže pracovní právo a právo na ochranu životního prostředí jsou zahrnuty, tak bývají v rozporu s jinými ustanoveními e, smlouvy nebo dohody. A proto jsou problémy s jednáním a e, co udělá paní komisařka pro to, aby nedocházelo k těmto rozporům v budoucnu. E, za druhé, interakce mezi jednotlivými dohodami. Jestliže se dohodneme s našimi obchodními partnery jednotlivě, ale tito naši partneři mají zase jiné své partnery, se kterými se musí domluvit a nevím, jestli máme na paměti tuto interakci, která existuje mezi jednotlivými e, dohodami a legislativami. Omlouvám se, že je to tak dlouhé, e, e, i když paní komisařka tady není, tak chci mm, toho využít. A je třeba také mít na mysli TTIP a možnost odmítnout TTIP. Už bylo řečeno tisku, v nizozemskému tisku, že se to nestane, ale nevíme. Já tedy vycházím z toho, že komise toto také zodpoví a že jistě dostanete odpovědi. Děkuji. Mám několik otázek. Za prvé bylo to velice zajímavé, co, zde, co jsme zde slyšeli. Mám několik otázek. Pan pana Sapira. V kontextu globálních hodnotových řetězců, jaké dopady by to mohlo mít na EU, kdybychom dosahli lepšího prosazování kapitol o udržitelném rozvoji? myslíte, že by to mělo pozitivní dopad na obchodní toky a naši, na naši hospodářskou pozici ve světě? A za druhé, zásadní otázka, kterou jste položil a kterou jsme v tomto výboru také mnohokrát debatovali a ta je zcela zásadní a to je důvěra v legitimitu evropské obchodní politiky která teď nesmírně trpí, protože veřejnost nedůvěřuje tomu, jak probíhá obchodní vyjednávání a jeho regulativní nastavování. Domníváte se, že existují jiné modely vytváření obchodní politiky ve světě, kterými bychom se v EU mohli inspirovali, spíše legislativní model, modely, než že by se toto nechávalo na zodpovědnosti výkonné moci. Možná, že bychom potřebovali nějakou inspiraci pro budoucí vývoj. A navážu na Janika, na jeho názor, s nímž zcela souhlasím, co se týče eh, pozice Business Europe Nemůžete mít všechno na jedné straně dobrovolné dohody a potom eh, odmítat eh, výkaznictví. Možná, že existuje nějaká zlatá střední cesta. Máme dohodu s Bangladeší, to je taková úplně jiná cesta, jiný model, kdy v rámci vlastnictví podniků se eh, zajišťuje větší společenská odpovědnost firem a možná, že bychom tam mohli zavést více e, tedy mandatorní povahu. A konečně k ISDS. Jak reagujete na kritiku, často právní kritiku ze strany právníků, že, e, že ISDS vlastně porušuje e, pravidla o vnitřním trhu EU a vůbec právní úpravu EU jakým způsobem Business Europe hodnotí eh, pozici třeba Client Earth, kteří vypracovali eh, právní stanovisko s tím, že ISDS vlastně porušuje pravidla o eh, volném trhu. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla poděkovat všem odborníkům za vyjádření, velice zajímavá. A já bych chtěla ještě se vyjádřit k tomu, co říkala paní González. Mám tři otázky vlastně. Ta první Chtěla bych se zeptat na její názor na tom, jak můžeme provádět obchodní dohody a jak můžeme skutečně usnadnit obchod. Jaké kroky můžeme udělat, abychom tomu napomohli? A za druhé, jaká by byla podle jeho názoru dobrá metodika pro posouzení dopadu našich obchodních dohod? Jak můžeme tedy se vypořádat s těmi velkými problémy, na které pořád narážíme? A třetí otázka se týká příležitostí pro ženy a opět, jaké konkrétní kroky, jaké konkrétní, jaká konkrétní opatření bychom mohli přijmout, abychom mohli pomoci ženám využít příležitosti, které obchod nabízí. Děkuji. Pan Dandy. Děkuji. Pane předsedo, já jsem se nechtěl původně vyjádřit, ale byl jsem osloven, protože se hodně hovořilo o dokumentu který představuje ty hlavní směry do budoucích let. A tak jsme říkali, že se k tomu vrátíme a mm, po přijetí eh, a potom jsme začali mluvit o různých věcech a jak už bylo zdůrazněno, není řeč o statutu eh, tržního hospodářství pro Čínu. Jestliže je to dokument, který hovoří o obchodní politice a neuvede tento bod, tak to znamená, že se k tomu vrátíme v roce 2017 a to si myslím, že je správné. To jsem chtěl říct. Já, Randi, wir werden das übermitteln und wir müssen auch... Ano, děkuji, rozhodně to sdělíme paní eh, komisařce. Myslím si, že to je nesmírně urgentní, naléhavá otázka, které se musíme věnovat my všichni. Ve Štrasburku se sejdeme opět s paní komisařkou a rozhodně s ní toto téma budeme opět projednávat a sdělíme vás, jaké jsou výsledky. Myslím si, že je zajímavé, že to bylo původně v tom textu a teď ve zprávě to není. Já se omlouvám, že jsem nemohla, paní Charanzová, celou tu uh, diskusi sledovat, ale mám otázky na, na zástupce, zástupkyni Business Europe. Vy jste zdůraznila roli malých a středních podniků v tom vyjednávání, zcela s vámi souhlasím a myslím si, že skutečně musíme najít způsob, jak eh, přinést výhody pro malé a střední podniky, jak jim přinést znatatelné výsledky. Vy jste říkala, že je důležité, abychom tam měli kapitolu o malých a středních podnicích, ale já když jsem hovořila o združeních malých a středních podniků, tak oni mají pocit, že to nestačí. Že malé a střední podniky by jaksi měly být začleněni do celého toho textu a nejenom do jedné kapitoly. Takže zajímalo by mě, co si o tom vy, vy myslíte. A když už hovoříme o malých a středních podnicích, jak hodnotíte Zatím to strategii pro přístup na trh, protože to je jeden z nástrojů, které využívají denodenně malé a střední podniky, když řeší problémy s vývozem na třetí trhy. Takže myslíte si, že bychom měli udělat také více, pokud jde o strategii pro vstup na trh? Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď, prosím, mají slovo odborníci každý pět minut. Pan profesor Sapin. Děkuji, děkuji mnohokrát za veškeré připomínky. Já se vyjádřím ke třem z těchto připomínek za těch pět minut. První můj komentář se týká Číny. To je něco, o čem hovořila celá řada z vás. Status tržní ekonomiky, role Číny v rámci Světové obchodní organizace, vztah mezi TTIPem a TPP a všechny tyto otázky. A dovolte, abych rovnou řekl, že věřím, že největším problémem, a já jsem to už naznačil ve svém projevu, největším problémem do budoucna bude, už tady je do jisté míry a v budoucnu ještě více bude, role velkých nových rozvíjejících se ekonomik. Číny, Indie, Brazílie. Mimochodem s Indií nebude nikdy žádná dvoustranná dohoda. To prostě se nestane. Co tedy, jaká, jak to bude v budoucnu s těmito uh, velkými zeměmi, se kterými nemáme žádné uh, dvojstranné dohody a které budou mít stále větší podíl na globální ekonomice a stále ještě neberou za svůj ten systém v rámci Světové obchodní organizace. A přitom ten systém založený na Světové obchodní organizaci je naprosto zásadní pro budoucnost celosvětového obchodu a skoro bych řekl, že i pro celosvětového, pro budoucnost celosvětového míru. Takže to je velice citlivá otázka. Tady nejde jenom o konkurenceschopnost z krátkodobého hlediska. A to se mi líbilo na tom dokumentu, že v tom dokumentu, z toho dokumentu je jasné, že tomu rozumíme. Když hovoříme o obchodní strategii, tak ano, máme tady krátkodobé zisky, merkantilismus, ale jde tady o něco daleko důlež, více důležitého. Protože v budoucnu by mohlo dojít k obrovským sporům, pokud tomu nebudeme věnovat pozornost. A ať se nám to líbí nebo ne, Čína bude mít status tržní ekonomiky. Pokud se to nestane za rok, tak to bude za pět let. Do pěti let se to určitě stane a je potřeba se na to připravit, protože tak to prostě bude. Čína nám nezmizí. Čína nám jen tak nezmizí. Čína je velice důležitý hráč a já samozřejmě mám velké obavy. Jsem jedním z těch, kteří mají obavy z toho, právě z této věci, pokud jde o TTIP. Samozřejmě USA se účastní vyjednávání o TPP. TPP je strategie tak trošku protičínská ze strany USA. My víme, proč to Spojené státy dělají, chápeme samozřejmě, že je tady určitá e, soutěž mezi Čínou a USA, pokud jde o Ázii, všichni to víme. Ale myslím si, že je potřeba zajistit, aby ve vztahu Číně a ostatních rychle se rozvíjejících ekonomik, nebyl TTIP chápán jako eh, nástroj, který jaksi znovu vytváří systém, který existoval v minulosti. Že to má být něco zaměřené na budoucnost. V tuto chvíli už je pozdě na to, abychom stanovovali globální pravidla, ještě dřív, než se toho zastí Čína a Indie. Na to už je moc pozdě. Já vím, že to bude velice obtížné, máme různé hodnoty, máme různé názory, ale pouze pokud budeme vyjednávat, tak můžeme vytvořit taková pravidla, která budou vyhovovat všem. Je to obrovská výzva a rozhodně se nemůžeme před tím schovávat. Pokud jde o globální hodnotové řetězce a pravidla původu, tak tam s vámi souhlasím. I já bych si přál, abychom mohli mít globální pravidla původu. To za posledních 30 let ale nebylo možné. Když se podíváte na všechny dvojstranné dohody, ať už z USA a ostatní, tak ta obchoda o dohodu je 30-stránková a pak máte 300-stránkový dokument o pravidlech původu. A to, ta se liší s každým partnerem a je proto e, důvod, ne dobrý důvod, ale jsou proto protekcionistické důvody. Takže pokud skutečně věříte v globální hodnotové řetězce a všechny jejich dopady, tak bychom měli minimálně vytvořit evropské, evropská pravidla, která budou pro všechny stejná a od toho jsme ještě velice daleko. Potom tady máme ještě otázku legitimity standardů a obecně legitimity obchodní politiky v regulačních věcech. Osobně já bych dal přednost tomu, aby celá řada těch regulativních diskusí, které vedeme, aby to byly spíše právě vyjednáv- aby to byla spíše vyjednávání nikoli obchodní povahy, ale regulační obavy. Já jsem zastáncem volného obchodu, ale osobně jako občan nevěřím nemám důvěru v obchodní vyjednavače, ne, a, aby tedy jednali o, pr, o nastavení pravidel. Protože obchodní vyjednávání to je taková, takový výměný obchod vždycky. Něco za něco, ale když se hovoří o pravidlech, tak to tak nejde. Mám, spíše bych dal přednost takovým, takovému eh, přístupu, jaký je v oblasti finanční. Tam máme bazilejská pravidla, a například USA Eh, se k tomu staví podobně. Takže já bych dal daleko větší přednost tomu, například v oblasti udržitelného rozvoje obchodu, abychom měli vyjednávání eh, typu vytváření pravidel regulativní, nikoli obchodní. Něco podobného se dělo vlastně, když jsme vyjednávali o eh, pravidlech duševního vlastnictví, protože když vyjednáváte o obchodu, tak prostě vždycky to dopadne tak, že někomu začnete kroutit ruce za zády. Uh, pokud jde o dvoustrané dohody v, ob- v těžkých, obtížných oblastech, tak bohužel podle mého názoru se nelze vyhnout regul- vyjednáváním o pravidlech, protože jinak e se nevyhneme tomu, že ve skutečnosti budeme mít prázdné kapitoly v těch dohodách. Na to se často lidé stěhují, že máme tam nějakou kapitolu a ve skutečnosti nic neob, ne, neobsahuje. Bohužel před těmito věcmi se ne, nelze schovávat. Often the case, huh? Ano, tak tomu často bývá paní Sanders. Děkuji, já se pokusím zodpovědět všechny otázky a pokud některou vynechám, mhm. tak mě ji připomeňte. Tak nejprve, co se týče více, eh, straných a bilaterálních dohod. Samozřejmě vícelaterální eh, preferujeme, to je jasné, ale také víme, a už ráno se o tom hovořilo. My v tuto chvíli nejsme ve fázi, abychom mohli eh, dosáhnout nějakého výsledku v rozumné době. Možná po Nairobi to půjde, ale proto hodnotíme kladně to, co zatím figuruje v dokumentu od komise, proto aby se proskoumaly různé možnosti, které by se mohly přinést do VTO a to podporujeme. Bilaterální dohody to je pragmatické řešení a podnikatelé prostě jsou pragmatici, ale nejsme proti vícestranným dohodám naopak. Otázka transparentnosti, ta se tady vyskytovala, výkaznictví, reporting, jestli jsme proti transparentnosti. Ne, nejsme proti transparentnosti. My jsme říkali opakovaně, že existuje mnoho dobrovolných iniciativy, iniciativ, které přijímají různá odvětví, dobrovolné iniciativy, jako třeba ta, kterou jste uváděla v souvislosti s Bangladeši. Je tu celá řada iniciativ a v určitou chvíli podniky už pak nevědí, co mají dělat, protože pokud mají splnit všechno, tak už se budou vy, uh, zabývat samým jenom výkaznictvím a nemyslíme si, že je to tak nutné, protože jejich hlavní aktivitou je vyrábět zboží nebo služby a prodávat je. To oni potřebují primárně dělat. A vy hovoříte, nebo když se o, o hovoří o aktivitách CSR, to se týká velkých podniků, malé podniky zatím ještě tam nejsou angažované do těchto takzvaně formálních aktivit CSR. Um, ehm, um, ehm, nebo mají podobnou aktivitu, ale nemenuje se to CSR. Takže to neznamená, že podniky nedělají všechno, oni to dělají, ale když prostě vytvoříte příliš mnoho eh, auditů a striktních eh, forem postupů a všeho, tak prostě je to problém a je to problém i pro, a hlavně pro malé eh, podniky. A dále se vrátím k otázce, která tu zazněla ohledně vnitřního trhu. Samozřejmě obchodní politika, já jsem to neříkala ve svém původním vystoupení, obchodní politiku nelze nahlížet samotnou, je třeba si ji uvědomit a hodnotit v rámci evropských politik. A evropské politiky, e, které souvisejí s hospodářskou soutěží, ať už to je otázka vnitřního trhu, kdy teď hovoříme o strategii jednotného trhu, hovoříme o digitální strategii, hovoříme o energetické unii. A všechno to jsou politiky, které mají vliv na hospodářskou soutěž a na schopnost podniků dále inovovat, tvořit, vyrábět a vyvážet. Takže je pravda, že musíme to vidět v kombinaci a e, také naše podniky, a tím se vracím ke svému původnímu vystoupení, jsou první, když vyvážejí, když investují, to, oni jsou těmi prvními, kdo prosazuje evropské normy. Jestliže ovšem jim eh, nastavíme příliš mnoho omezení tak, že přestanou být konkurenceschopné, tak potom jak máme podporovat a prosazovat evropské normy v jiných zemích? A nyní se vracím k otázce Číny a o ochranář, obchodně ochranářských e, nástrojích. My jako Business Europe nemáme oficiální postoj, co se týče statusu Číny jako tržního hospodářství. Zatím na tom pracujeme, takže postoj e, přijmeme, ale Ochrana obchodu e, je významná, významný nástroj, podobně jako jiné nástroje, které máme byla tady zmínka o strategii k přístupu k trhu, to je také velmi důležité pro naše podniky, protože víme, že bez ohledu na velice ambiciozní agendu, kterou máme, nebudeme schopni jednat každým na světě. A máme podniky, kam vyvážíme, prodáváme, kde investujeme a kde máme mnoho problémů. Takže potřebujeme nějaký způsob, jak ty problémy řešit. Takže ta strategie je mm, přínosná. Jestliže ovšem bude, budou eh, nefér a nekonkurenceschopné praktiky, tak eh, je potřeba eh, se s nimi nějak vypořádat, ať už se to týká Číny nebo jiných zemí. Takže bez ohledu na to, co by potřebovalo změnu, a zdá se, že něco by si změnu zasloužilo interně v EU, tak se musíme ujistit, že budeme i nadále efektivně řešit ne, nespravedlivé a a, e, a nevhodné e, zacházení v zahraničí, ze zahraničí, ať už se jedná o dumping nebo, nebo jiné nekalé praktiky, protože se musíme e, chránit a tak, abychom jaksi měli spravedlivé podmínky na trhu. Mm, ISDS když dovolíte, abych na to odpověděla, protože tam byla řada otázek, která se týkala investic, takže já se pokusím odpovědět stručně. Co se investic týče, diskutujeme o té interní části, jak, kterou jste zmiňovali, a teď po Lisabonské smlouvě projedna... všechny bilaterální dohody existují, protože všechny evropské země nadále mají bilaterální dohody. To je věc, která eh, zasluhuje, teda vyžaduje, aby se tyto dohody přizpůsobily eh, Lisabonské smlouvě nebo aby zanikly a mm, prostě aby byly nahrazeny něčím, eh, co bude v souladu, to je interní záležitost. A kromě toho je pro nás důležité, a, a to je to, co potřebují naše podniky, vy jste zmiňoval Irsko. Irsko je jeden případ, ale my máme zájem vyvážet ven, a to je pro nás důležité, tak aby naše podniky, když investují v různých zemích, budou chráněny. Předseda přerušuje řečnici, omlouvám se, bohužel už vás musím utnout a nyní paní Kář. Um, Um, Dobrý den, já budu stručná. Globální hodnotové řetězce. Abychom dosáhli tedy maxima z hlediska Evropou dominovaných globálních hodnotových řetězí, řetězcích by bylo dobré mít Evropou nastavená pravidla. Nejlepší partneři NATO by byly USA a Japonsko, eh, s nimiž bychom spolupracovali eh, na koordinovaných pravidlech. Transparentnost od našich protěžků z Ameriky jsme slyšeli mnoho stížností, eh, že nemají přístup k obchodních dokumentů, že všechny tedy ty dokumenty dostávají od nás, jednak takže americká vláda eh, se zdráhá zveřejňovat dokumenty. Na druhou stranu vědí, že podnikatelská lobby má přístup k dokumentů, mohou si je přečíst, znají obsah, zatímco občanská společnost eh, ta, eh, ta se nedostává stejného zacházení. status tržní ekonomiky. Tu otázku eh, položila opačně a, řek, a zeptala bych se, co by se stalo s evropskou ekonomikou, kdybychom tento status eh, vlastně eh, propůjčili na konci roku 2016. USA se nechystá, Kanada také neudělat toto. Takže jak by dopadly evropské pracovní příležitosti, evropský průmysl? Takže já bych tu otázku položila spíše takto opačně. Vím o jedné studii a její čísla jsou eh, dost strašlivá, co se týče ztráty pracovních příležitostí eh, v Evropě, kdybychom tento status Číně propůjčili. Takže asi potřebujeme další podrobné studie, jestli by toto potvrdili. Eh, máme jednu skupinu průmyslníků, kteří, nebo z průmyslu, která se tímto tématem velmi zabývá, varují, že až půl milionu pracovních příležitostí by se mohla ztratit, ale to je otázka, ke které se jistě budeme muset vrátit. Děkuji. Děkuji, paní González. Čtyři krátké body a přátelská rada. I když e, o ní nestojíte, takže buď e, se jí Eh, ujmete nebo ne. Eh, pravidla eh, původu a celní opatření, jak slyšíme od malých a středních podniků i velkých podniků, stěžují si, když chtějí obchodovat. Více strana, více strana rovina. Víme, že VTO se nepodařilo dospět ke 100% dohodě na téma pravidel původy pro, původu pro všechny Eh, všeobecné produkty, asi 95 eh, z nich. Možná, že bychom měli využít těch 95 produktů a eh, snažit se to dopracovat pro těch 5 zbylých, ještě zbývá mléční, sušené mléko a tak dále. Za třetí, máte mnoho obchodních dohod, můžete je propojit tím, že vlastně všechny ty dohody budou propojeny jednotnými pravidly pro původ. Budete mít síť obchodních eh, dohod. Už jste to udělali v rámci Středomoří a můžete to rozšířit i na Latinskou Ameriku a můžete to rozšířit i na, dohodu, které, na dohody, které začínáte sjednávat v Ázii a vytvořit tak vlastně srovnávací hodnocení pro ostatní, co se týče ochranu žen jako spotřebitelek nebo producentek. Víme zde dvě věci a to se nejedná jenom o mezinárodní obchodní středisko. To tež platí pro e, e, Světovou banku, MMF a když je nemáte rádi, tak Goldman Sachs a McKinsey Společnosti, které jsou diverzifikovanější, jsou produktivnější. A ženy investují 90 toho, co vydělají do svých rodin a do eh, komunit eh, v porovnání se 40 u mužů. Takže víme, že diverzifikace je dobrá pro výrobu a i pro spotřebu. Jak tedy postupovat? Tři věci. Obchodní politika není neutrální jinak aby se ženy nenacházely na koncích hodnotových řetězců a nebo eh, v neformálním sektoru, neboli obchodní politika. Za druhé, lépe nastavit rozvojovou pomoc, zvláště co se týče zemí, s kterými máte stejn, silné vztahy, protože tam je možné snížit eh, chudobu a eliminovat extrémní chudobu efektivně tím, že se ekonomicky podpoří ženy. Za třetí, zkusme ženy lépe propojit s trhy. Využívat veřejných zakázek za tímto cílech. Užíváte to pro malé a střední podniky, proč ne také pro ženy. Eh, veřejné zakázky představují obrovské množství peněz. Je to ve vašich rukou. A diversifikovanost na straně eh, dodavatelů pro malé a střední podniky, to je také dobrý příspěvek. A ještě teď eh, tedy k eh, hodnotovým řetězcům a zda eh, due diligence mají být povinné nebo ne. Hlavní problém s hodnotovými řetězci je otázka sledovatelnosti. V současné době my nemůžeme vědět, kdo je dodavatelem, dodavatele, dodavatele, dodavatele. Co se stalo v Bangladeši? Druhý problém, ten je na konci toho hodnotového řetězce jsou právě systematicky utiskováni na maržích. Takže postup, který my bychom považovali za užitečný, a, já, a vy byste nám, pane Žado, v tom mohl pomoci, je využít technologii pro lepší vysledování hodnotového řetězce a my si myslíme, že to je možné. Zahájili jsme iniciativu v tomto směru, která se jmenuje Blue Number, kdy my dáme číslo registru každému zemědělci ve světě, tak abychom potom věděli, kam ty své výrobky prodává a vlastně takto vykreslíme tu hodnotovou, eh, eh, ten hodnotový řetězec, ale eh, snažíme se hlavně prostě zviditelnit ty, kteří jsou na konci té, toho řetězce, aby nebyli systematicky utiskování. A nyní ta přátelská rada, co se týče takzvané tržní ekonomiky v Číně. Jak říkám, je to přátelská rada, rozhodnutí bude na vás. Myslím si, že by bylo chybou, kdybychom jim dali status tržní ekonomiky. To vemte si třeba nařízení proti dumpingu a podívejte se, co tam je. Jakým způsobem využít cenu na čínském trhu pro porovnání e, zátěže a podobně. Prostě já si myslím, že je potřeba se podívat za e, titulky, za hlavní, za, za nadpisy. Za druhé, existuje právní realita a politická realita. A až bude Čína členem VTO v roce 2016, to je politická realita. Za třetí, vy máte právo neopustit eh, antidumpingová pravidla na Čínu, tak jako máte pravi, právo toto aplikovat na každou zemi, která eh, prostě Mm, eh, se toho dopouští a eh, ani status tržní ekonomiky vám nezabrání antidumpingová pravidla eh, aplikovat. Takže tolik z mé strany. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě, že vítáme přátelské rady, děkujeme za ní. Myslím si, že někde v polovině příštího roku najdeme asi řešení. Poslední slovo dáme teď paní zpravodajce, aby to uzavřela. Dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem kolegyním a kolegům, děkuji také především našim hostům, kteří je nesmírně důležitým způsobem přispěli k naší práci. Já se pokusím zapracovat všechny vaše návrhy do své zprávy, samozřejmě také eh, všechny návrhy mých kolegů a kolegyň jako zpravodajka. Mám tu čest, že mohu vypracovat vlastně tento text, který poprvé reaguje na tu novou strategii. Jsem velice ráda, že někteří kolegové se vyjadřovali k hlavním těm pro- problémům v tom textu. Děkuji komisi za to, že vypracovala ten text, který už dlouho potřebujeme. Spoleháme na to, že tady Eh, se zavázali k tomu, že budou nadále eh, snažit o ty multilaterální dohody, ale vzhledem tomu, že většina dohod je bilaterálních, tak je potřeba se tomu přizpůsobit. Samozřejmě evropské politiky se za poslední 20 let také do velké míry změnily a vyvinuly a je potřeba to vzít v úvahu. Obchodní politika dříve se týkala pouze zboží, teď už se to týká také technických eh, překážek, necelních celních překážek a tak dále a musíme tady v té naší strategii odrazit i ten nový způsob myšlení. Ale implementace tohoto dokumentu podle mého názoru bude v praxi eh, do jisté míry problematická, protože některé ty věci jsou omezené pouze na určitá politická eh, prohlášení, protože prostě někteří naši partneři nez, nesplňují ty zvýšené standardy. A upřímně řečeno si myslím, že Evropská unie má poměrně omezené páky na to, aby to vymáhala. Někteří z našich partnerů, nebo z těch partnerů, které chceme mít, prostě eh, se mohou spokojit s tím, že s námi smlouvu neuzavřou a nebudou muset tedy činit nějaké ústupky. Takže je potřeba nespracovávat nějaké strategie, aby to potom šlo na úkor nějakých taktických výhod, které můžeme získat. Potom je tady otázka toho, jaké by měly být naše priority, jestli to jsou ty země ASEAT, ASEAN, jestli chceme být takovým pivotem v Ázii. A já si myslím, že touto strategií vlastně nic neměníme, protože eh, my už máme postupně regionální přístup k, zemí, k zemím ASEANu. Každopádně ale děkuji za veškeré příspěvky, budu na tom dále velice pečně, pečlivě pracovat, zaměříme se také na ty rychle rostoucí země, velice zajímavá je také ta možnost uzavřít dohody s Austrálií a Novým Zélandem, to by mohlo být užitečné pro všechny naše členské státy, pokud bychom mohli těžit z něčeho takového. A omlouvám se, eh, je tady jedna věc, která není v tom dokumentu a měly by tam být. Chybí nám tam dvě zásadní části skládanky, a to je Čína a Rusko. Já se omlouvám, ale v té strategii jsem nenašla žádný komplexní přístup, který by se týkal Číny a Ruska. A protože tam je to náš druhý největší obchodní partner, je to samozřejmě kontroverzní téma, ale jsou tady určité otázky, které bych chtěla, aby komise zodpověděla Zajímalo by mě, jestli komise žádala o sektorální dopadové studie, pokud jde o to, za většina měla tedy získat eh, statut eh, tržní ekonomiky, jak by to vypadalo s reformou našich antidumpingových opatření a to samé se týká Ruska. Není možné se zaměřovat jenom na sankce a velice mě tady těší, že se tam zaměřujeme v tom dokumentu i na služby, protože samozřejmě uh, Náš sektor služeb má tam velké zájmy. Je potřeba tady nenechat žádnou změnu, eh, zemi pozadu, je potřeba, aby Evropa vystupovala jednotně a je potřeba se více zaměřit na sektor služeb, který je velice důležité. A Junkrova komise už to zdůraznila, zdůraznila také ale eh, význam reindustrializace Evropy. Protože jinak prostě nebudeme schopni bez rozvinutého trhu využívat a poskytovat služby. To bylo to hlavní. Ganz herzlichen Dank, Frau Berichterstatterin. Wir werden. Děkuji. V únoru budeme debatovat o vašem pracovním dokumentu. Srdečně děkuji také odborníkům. Bylo to skutečné potěšení vám naslouchat. Srdečně vám děkujeme. A já chci upozornit na eh, tu knížečku, kterou jste dostali rozdanou, to je vývoz EU eh, a dopady na zaměstnanost a příjmy, velice zajímavé. A teď se dostáváme k bodu 6. Tady se dostáváme k velice zajímavému bodu. Eh, vy jste mě eh, slíbil, že mohu odpověď, dostat otáz, odpověď na moje otázky. Bude to písemně? Ano, to bude písemně. Dále tedy bod 6 na pořadu jednání a o tom už jsme částečně hovořili v rámci obchodní strategie a to je otázka ochrany investic, kapitoly tedy této a e, v tomto případě ti na které se Evropa zvláště zaměřuje. My jsme zadali v únoru 2015 studii na toto téma, která skutečně dominuje Evropské unii a víte, že prozatím jsme v rámci JSDS eh, máme uzavřenou jenom jednu dohodu, to je energetická charta, ale co se týče dohody s Kanadou, a dalších eh, obchodních dohod, tam jsou eh, naznačené určité projekty v tomto směru a proto jste si přáli o tom debatovat, jakým způsobem to porovnat, vyhodnotit a jak to vypadá i v bilaterální situaci. Teď máme ještě na stole nový návrh eh, komise, co se týče soustavy soudů v oblasti investic, investic a já zde v této souvislosti srdečně zdravím profesora Hindelanka, a takže i o tom teď bude řeč. Jinak, co se týče politické relevantnosti a také relevantnosti v rámci TTIPu a CETY a dalších ujednání, je nesmírně důležité vzít v ohled i nejmenší podrobnosti a jsem tedy velice rád, že nám teď eh, představí pan profesor Hindenlang svoji eh, obsáhlou studii. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane předsedo, za příležitost prezentovat hlavní zjištění této studie. Ta studie by měla sjedn- usnadnit eh, úkol tohoto výboru, vyhodnotit tedy pokrok dosažený Eh, při snaze o vyváženou a prospěšnou investiční politiku. Ta studie představuje eh, hodnocení, eh, co se týče vybraných hmotných i procesních ustanovení v různých právních nástrojích, to znamená návrh investičních kapitol z roku 2014, co máme v rámci F, tedy v dohodách o volném obchodě s Singapurem a Kanadou, a také co se týče energetické eh, charty z roku 1998 a potom eh, bilaterálních smluv eh, Německo-Jordánsko a EU-Litva. A vzhledem k načasování, tedy, jak už řekl předseda, komise navrhla tedy i systém soudů pro investice, ale ten nebyl součástí této studie. Navazuje víceméně na CETu, ale také se od ní hodně liší a k tomu se ještě během prezentace vyjádřím. V zásadě, co se týče energetické eh, charty a těch dvou byt, které jsou nastaveny spíše tradičně, tedy eh, eh, mírnou regulací v ochraně investic, ty nové dohody jsou, jsou nastaveny důkladněji, co se týče regulativnosti. Hmotné normy ochrany zahraničních investic i ustanovení na, eh, na, na řešení sporů. Eh, CETA i Singapur jsou podrobné eh, a ten současný režim potřebuje ještě další tedy jasnost. A, a toho se dosáhne tím, že by se snížila volnost úvahy arbitrážních tribunálů. Eh, komise jde stejným směrem ve svém přístupu, ale úspěch tohoto přístupu ve finále eh, závisí na soudci a eh, na jejich ochotě se nechat buď omezit, a nebo na tom, jak budou aktivističtí. Porovnání Singapur, CETA a TTIP chtějí také znovu nastavit ochranu soukromého vlastnictví a regulativní autonomie hostitelského státu, aby se neohrožovaly legitimní eh, tedy snahy států eh, chránit eh, své sociální oblasti. Ale tím se vlastně tím dochází nezbytně ke snižování ochrany evropské, evropského majetku v cizině. Když se podíváme podrobněji na hmotné normy ochrany Eh, zahraničních investic eh, v eh, energetické chartě a v bytech toto je nastaveno paušálně, zatímco v CETě a v Singapuru toto je detailnější. Jsou tady různé kategorie ochrany v arbitrážní praxi. Tady deklarovaným cílem bylo dodat jasnost a znovu nastavit ochranu ve prospěch státu toho se dosáhne poskytnutím taxativního výčtu kategorií ochrany a tím, že bude těžší e, tedy e, dosáhnout e, vyhlášení porušení těchto kategorií. I Singapur má vlastní kategorii, která chrání legitimní očekávání investorů. CETA a TTIP se toho spíše zříkají zvláště jako tedy nezávislé nebo samostatné kategorie. Totež platí pro pokus eh, jasněji definovat rozsah nepřímého vyvlastnění, neboli když vláda eh, skrývá svůj pokus o vyvlastnění tedy eh, majetku místo toho, aby místo, místo aby převedla vlastnická práva. A e, tyto dohody tady přecházejí tedy k, obecne, k obecnému testu, e, tedy k, obec, k, obecnému, k obecnému testu e, volných úvah místo proporcionality. A co se týče procesních ustanovení dohod, na které se debata hodně zaměřovala, i kritika mezinárodního investičního práva. ISD s eh, představuje mechanismus prvního, první volby ve všech dohodách porovnávaných v této studii. Eh, mnohočetná kritika eh, předchozí úpravy v ISDS vyvolala řadu změn eh, v CETě a Singapuru a to je asi eh, doklad o obecné schopnosti systému se přizpůsobit. Ale ještě je prostor pro další zlepšení, protože i Singapur, i CETA si zachovávají základní charakteristiky ISDS, které eh, ve své čistotě máme v energetické chartě a v bytech. Návrh komise TTIP Eh, představuje velice ambiciozní model hybridního prosazování, eh, který ovšem vyvolává nové i staré otázky. Prozatím některé oblasti eh, mírné změny lze tedy odhalit v CETě a Singapuru. Tyto oblasti se týkají zvláště za prvé jmenování a pravidel pro arbitry a za druhé ustanovení, která se týkají nákladů a přištění nákladů v investičních arbitrážích. Pravidla eh, pro transparentnost a eh, možnost veřejného přístupu k postupům ISDS jsou inovativní a dalekosáhlá a eh, evropské reformní úsilí tudíž v tomto směru bylo opravdovým úspěchem. Tradičně, podobně jako v energetické chartě, arbitři v ISDS jsou jmenováni eh, svářenými stranami. V CETě a Singapuru tento tradiční přístup je eh, spojen ještě eh, s tělesem předem jmenovaných arbitrů, z nichž se tedy vybírá arbitr, kterého si nevybrali strany. Co se týče návrhu TTIP, ten by tento systém zásadně změnil. Eh, svářené strany už by neměly právo si volit arbitra. Jestli tento návrh eh, vyřeší problém, který je, eh, bývá spojován s ISDS, to ještě nevíme. V zásadě přístup Evropské komise by byl rozumný během, tedy pakliže by se tedy, pakliže by vznikl stálý soud s soudci s definitivou na TTIP. A to by eh, vlastně odstranilo eh, tu domělou, eh, tu domělou předpojatost, ze které se obvinuje ISDS. Ale na rozdíl od tvrzení komise, ta, ta, ta pozice budoucího soudce TTIP rozhodně neodstraňuje tuto domělou předpojatost. Jelikož soudci budou dostávat diety, stále ještě mohou vydělat více na tom, když ehm, uvolní normy pro ehm, akceptaci kauzy a budou pro, eh, pro, eh, prodlužovat řízení. Eh, tito soudci také budou moci pracovat jako arbitři mimo TTIP. Proto tito soudci TTIP Eh, mohou být veřejnosti vnímáni jako soudci, kteří mají zájem interpretovat eh, investiční nástroj eh, tím, že to bude vzbuzovat další, další chuť se soudit o investic a tím se budou množit i prodlužovat kauzy v rámci TTIP. Co se týče nákladů a přisuzování nákladů. CETA, Singapur i TTIP jsou jediné dohody, které byly porovnávány, které výlučně tedy tuto otázku řeší. Ale zatímco vyjasnění eh, přisouzení nákladů je vítaným eh, rozvojem, přístup eh, k snížení rozsáhlých nákladů na, na řízení ISDS, to by si zasloužilo větší a hlubší analýzu. Eh, jestli některé případy připustí eh, jediného arbitra anebo jediného soudce, to náklady nijak významně nesníží. Investiční arbitráž musí být ovšem přístupná jednodušeji i pro malé a střední podniky. To jsou právě ti investoři, eh, kteří se neobejdou bez ochrany investic, protože nemají takovou sílu jako nadnárodní korporace v zahraničí v zahraničí. Proto je potřeba zde tomu věnovat větší pozornost. Malé nároky, poplatky a výdaje arbitráží a zástupců strany by bylo dobře zafixovat a e, omezit trvání kaus e, na e, přesně předem stanovaný harmonogram. To je třeba k nalezení ve studii House Reflections. Když jsme se podívali na některé oblasti vývoje a Eh, přetrvávajících eh, znepokojení zbývají ještě další problémy, zvláště koordinace dobře fungujícího vnitrostátního právního systému s ISDS. A tady studie přichází s některými návrhy. Eh, Singapur, CETA ani TTIP výslovně Eh, nepobízí k využívání domácích opravných prostředků, dokonce ani takových, které fungují velice dobře. Naopak CETA, Singapur i TTIP výslovně nabízejí eh, nástroj, který bude obcházet eh, soudy EU i členských států. A to bude ohrožovat autonomii evropského práva, více, více tady je, to, je zde na vině CETA a Singapur než TTIP, ale eh, je to také, je to také vlastně um, ohrožení legitimity um, evropských, eh, evropských dohod a vlád. Proč bychom měli přepouštět um, vládní, vládní moc na mezinárodní úrovni nějaké skupině aktérů? jak eh, zdůvodnit, eh, poskytnout alternativní eh, normy pro přeskum, alternativní právní, právní postupy a alternativní normy náhrady škody za to, co, čeho se dopustili vlády. Především jde o to poskytnout, poskytnout záchytnou síť v případě, že primární Eh, prostředky nápravy, které jsou k dispozici v hostitelském státě, nesplní svoji úlohu. Eh, komise, eh, co se týče přístupu v CETě a Singapuru, přistupovala poměrně zdrženlivě, co se, co se týče reformy kritizovaného mezinárodního právního režimu pro investice. Co se týče TTIPu, jedná spíše unáhleně. Ne, že by apetit Ameriky eh, eh, zřídit další mezinárodní, eh, mezinárodní instituci by se nějak zvýšil, to určitě ne. Ale co potřebujeme, je návrh pro efektivní ochranu investic, která nejenom, že by měla realistickou naději na uskutečnění, ale také by napravovala nedostatky současného systému a bylo by možné ji pružně přizpůsobit různým potenciálním partnerům smluv, ze kterými eh, smluv Evropy. Takový návrh by eh, obsahoval eh, flexibilní propojení arbitrážních tribunálů a stálého odvolacího systému, Eh, se skutečnými soudci s definitivou. Za druhé, eh, obsahoval by pravidla, která by eh, usnadňovala přístup ke spravedlnosti pro malé a střední podniky a za třetí, aby se posílila legitimita, návrh by postavil ochranu investic v mezinárodních dohodách na druhé místo za dobře fungující domácí opravné prostředky. Ale Eh, žádné, žádné řešení, eh, řešení by nebylo eh, ignorovat, ignorovat stávající systém řešení, řešení investičních sporů mezi státem a investorem v budoucích, v budoucích investičních dohodách. Toto by představovalo promarnění unikátní příležitosti zásadním způsobem ovlivnit ochranu eh, mezinárodních investic. Děkuji. Thanks a lot, professor Děkuji mnohokrát. A teď dávám slovo poslankyním a poslancům. Jako první má slovo pan Fjellner. Děkuji mnohokrát. Děkuji za řadu velice zajímavých názorů ve vaší prezentaci, ale myslím si, že já a možná i někteří ostatní mají určité otázky, pokud jde o tu analýzu, kterou jste tady prezentoval. První otázka se, protože my tady máme celou řadu eh, cílů, které se vzájemně několikrát protiřečí, má, také jste naznačil různá, různé typy řešení pro ty různé cíle. A vy jste zdůraznil, že pokud jde o nepřímé vyvlastnění, tak je rozdíl mezi použitím nějakým mezi arbitrárními metodami a mezi eh, tím Mezi tím, jestli je něco nahodilé, arbitrální, nebo jestli to je proporcionální systém. A já jsem to úplně správně nepochopil. Eh, to je spíš asi otázka mých vědomostí a znalostí. Eh, minimálně tři věci, které jste zdůraznil, jsme tady už diskutovali podrobně. Je tady první otázka a to jsou náklady. A to souvisí s tou druhou otázkou a to je doba trvání těch sporů. A také přístup pro, přístupnost pro malé a střední podniky. Já myslím, že ty tři věci jsou propojené. Potom jste se s námi podělil o svůj názor na to, jak se vyrovnat s těmito tématy, s těmito problémy. Například Poukazujete na to, že až někde na konci vaší prezentace jste říkal, že bychom nejdříve měli vyčerpat dobře fungující domácí nápravná opravné prostředky a potom teprve se obrátit na mezinárodní arbitráže, mezinárodní řešení těchto sporů. A tak já se hned tady ptám, co to je eh, dobře fungující domácí opravný prostředek, protože jsou eh, obrovské diskuse o tom, že tady minimálně Eh, tři členské státy EU, které jaksi eh, Transparency International a jiné mezinárodní orgány eh, jaksi ohodnotili jako horší než Rusko například, pokud jde o tyto opravné prostředky. A nemyslíte si, nemyslíte si, že to je trošku tak nějak jde proti tomu vašemu celkovému cíli, že chceme snížit náklady a snížit časovou náročnost a usnadnit přístup pro malé a střední podniky. Já nevím, jestli to náhodou tady ta veškeré ty další nápady. A pak to, pokud, potom tady máme eh, to jaksi financování či odměňování na dny. A vy říkáte, že to by vlastně znamenalo takovou určitou pobídku pro to, aby se prodloužovala, prodlužovala ta eh, jednání. Eh, to je teoretická úvaha a já se ptám, jestli to tak je i ve skutečnosti. Máme celou řadu příkladů, kdy soudci jsou placeni ve vnitrostátních soudech, tedy ne od hodiny nebo ode dne, ale na měsíčním základě mají měsíční plat a nevím, jestli postupují rychleji než v jiných případech, protože někdy dochází k tomu, že ve, u vnitrostátních soudů, když ty soudci jsou placeni měsíčně, tak se to protahuje a tím pádem by možná mohl být dobrý nápad je platit den za dnem. A teď ten mechanismus pro odvolávání. Nebylo by to také daleko náročnější časově a finančně pro malé a střední podniky? Skutečně si myslíte realisticky, že státy by udělali něco jiného, než že by se prostě odvolávali dokola ve všech případech, kde mají pocit, že by nebyly uh, úspěšné? a že ty největší obrovské podniky, že by nedělali to samé. Takže já se ptám, zda by některé vaše návrhy nevedly právě k tomu, že by se všechno prodloužilo, finančně prodražilo a že by to nakonec bylo méně dostupné pro malé a střední podniky, protože ty právě tu ochranu investic nejvíce potřebují. Nebyl, nebyl by toto logický důsledek? Prosím, An. Děkuji mnohokrát. Už asi vidíte z toho, co říkali moje kolegové, že toto je velice vášnivá, živá diskuze v Evropském parlamentu. Já osobně si myslím, že to je naprosto fascinující, výborná analýza těch existujících dohod. Jsou to dohody, které už jsou uzavřené a potom tady se analyzovaly i různé texty, o kterých se ještě jedná. My jsme chtěli takovou tu studii či analýzu, abychom si mohly jaksi usnadnit formování politických rozhodnutí v budoucnosti. A jsem velice ráda, že jste z tohoto důvodu nejenom provedl analýzu, ale také poskytl určitá doporučení, protože to si myslím, že je důležité při politickém rozhodování poslouchat odborníky na tu oblast. Moje otázka já mám vlastně jednu otázku a jednu takovou připomínku. A ta otázka se týká toho, že mně se zdá, že tady vytváříme nesmírně komplikovaný systém, kde máme různé prvky v různých dohodách. Máme tady starší dohody, investiční, o kterých, o kterých jste hovořil, to jsou ty tři starší příklady, které jste tam uh, uváděl. A potom máme tři, o kterých se ještě hodnotí, o kterých se ještě jedná, pardon, které se budou teprve ratifikovat, ale jsou mezi nimi určité rozdíly. A podle vašeho názoru, tohle to je komparativní studie, ale mně se zdá, že tam není žádná analýza toho násobného efektu těch rozdílů mezi těmi dohody, dohodami. Co by ty rozdíly v těch textech vlastně ve skutečnosti znamenaly na jedné straně e, pro podniky, protože ty potřebují právní jistotu a dobrý výklad, protože musí všichni vědět, jaká jsou jejich práva po celém světě? Musí dobře chápat ten celý rámec, protože teď tady máme různou směsici různých definic a pravidel. A za druhé, co by to znamenalo pro e, to, to riziko, že někdo se bude jaksi vybírat tu nejjednodušší eh, jurisdikci, nejstát, stát, kde pro ně bude nejvýhodnější ten spor řešit. Tady hovořím o tom, že tady britští naši poslanci za Labour Party eh, odmítli to, že by zahraniční investoři měli mít jiná pravidla než domácí investoři, protože to by byla prostě diskriminace. Já vím, že o tom jste v té studii nehovořil, protože to je širší téma, ale já bych chtěla vidět, jaký, jaká rizika, jaké dopady by to tom ty rozdíly v, v nastavení těch smluv mohly mít právě na toto vybírání nejvhodnější, nejvýhodnější jurisdikce. Já vím, že vy tam navrhujete ještě něco dalšího a sice že bychom eh, to řešení sporů mezi investorem a státem ještě více zreformovali v, evropském právu. Ale aby to bylo všechno souvislé, tak znamená to, že bychom měli uvalit moratorium na všechny dohody o řešení sporů mezi státy a investory, dokud nebudeme mít ten reformovaný systém, protože jinak bychom ještě výše, více tím zhoršili riziko, že se někdo bude vybírat. Těším se na vaše odpovědi. Já, Silva Pereiro. Pereiro. Děkuji, pane předsedo. Především vám děkuji, pane, za tuto prezentaci. Ta je opravdu velmi zajímavá a užitečná, takže můžeme lépe eh, pochopit, eh, co všechno tady souvisí s tím existujícím plánem a jak k tomu přistupovat, i jak, jak přistupovat k nedávnému návrhu komise, e, co se týče systému řešení sporů. A mm, zvlášť ta problematika, o které hovoříte, ta transparentnost, to je velmi zajímavé, jakož i neslučitelnost některých e, systémů nebo například ty komplikace, jestliže e, soud může fungovat mimo, mimo režim TTIP, kdy e, třeba stanovit odpovídající pravidla. Mám dvě poznámky, které se týkají vašich závěrů a vaší studie. Za prvé ta myšlenka, že alternativní eh, systém řešení sporů byl vždy eh, předmětem subsidiarity. a e, eh, pravidla se používají tehdy, kdy vnitrostátní soudy nejsou dostatečně efektivní. Tak by mě zajímalo, jak bude subsidiarita regulována e, nějak jednoduše a efektivně, tak aby toto mohlo fungovat jako alternativa. Takže proto e, rozhodnutí stran může pak být takové, že budou moci si zvolit vnitrostátní soud, jestliže bude dostatečně efektivní. No, určitě to nebude lehké rozhodování jednotlivých stran, protože Ehm, ehm, pochopitelně je tam mm, ten výběr poměrně omezený mezi tím státním soudem a alternativním systémem. A za druhé, co se týče přístupu malých a středních podniků k systému, eh, jaký, jaká opatření jsou eh, navržena, aby přístup malých podniků k justici eh, byl snažší a co vnitrostátní soudy že mm, mm, něco z toho, co jste tady popisoval, eh, ukazuje, že na rozdíl od vnitrostátních soudů ten alternativní systém může být nákladnější, takže jakým způsobem chceme pomoci malým a středním podnikům? Danke, Děkuji, pane předsedo. Já chci výslovně poděkovat zpravodaji i odborníkům za tuto velice podrobnou studii. Já jsem teprve před nedávnem měl možnost se podívat do tohoto eh, detailního materiálu, takže ještě zbývá se na to podívat podrobněji. Mě, já bych měl otázku ke, ke straně 12. Jedná se tam pouze o kosmetické změny anebo o něco zcela zásadního? To je otázka, kterou bych rád položil, protože i v této eh, nově navrženém modelu soudu vlastně se mi zdá, že zůstáváme u koncepce spravedlivého a rovného zacházení v oblasti investic. A i tady máme v budoucnu pro soudní systém jasně stanovenou úlohu, úlohu zahraničních investorů eh, v rámci hodnotových toků. A teď, co se týče té debaty o ISDS, tady, tady je, řeč, je řeč o tom, že by především Eh, se měla využív, využívat běžná soudní soustava a ne tyto speciálně nastavené nové soudní, eh, soudní soustavy. Eh, to bylo specificky této, v této studii uvedeno, že vlastně ty že je tady snaha vlastně modernizovat, odklonit se od toho tradičního systému a zůstáváme u této logiky a to už, o tom už jsme hovořili v prvé části našeho zasedání, jak vlastně eh, budeme schopni eh, zorganizovat eh, spravedlivý mezinárodní obchod, který by také zajišťoval sociální práva a zavazoval i investory, tak, aby bylo možné soudně přeskoumat jakékoliv kroky v oblasti investic, ať už půjde o jednotlivce nebo, eh, nebo eh, nějaké, nějaké eh, větší systémy. Tyto otázky musíme zodpovědět při detailní analýze ISDS. Neměli bychom tady v té reformě vytvářet nějaké zvláštní právo, spíše dát plný prostor Eh, klasickým veřejným soudům. Tak mas. Uh, eh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, paní předsedo. Já si myslím, že to je velice, že tam bylo obrovské množství práce, které provedl pan profesor. A já chci říct jednu velice důležitou věc, a sice týká se to investic. Oni se tak nějak sami řídí do jisté míry. Takže jinými slovy, když budeme mít politické struktury, které přinesou nejistotu do investic, tak se ten trh tak nějak zreguluje sám, protože se stane to, že buď by investor požadoval vyšší návratnost investice, než kdyby existovala ta politická jistota, anebo prostě nedojde k té investici vůbec. A z toho důvodu například venezuelské dluhopisy mají vyšší úrokovou sazbu než německé. A já bych totiž já říkám Německo, neříkám USA, protože chci dokázat, že jsem hezky evropský. Ale je to do jisté míry, je tam tak nějaká eh, seberegulace, tak nějak se ten trh sám vyrovnává. A mě by zajímalo, vaš, zajímal váš názor na to, protože jste se nad tím zamýšlel daleko více než já. A další věc, kterou chci říci, je, že a tady jsou nečasto souhlasím s lejbristickými kolegy, ale myslím si, že paní kolegyně tady říkala, že lejbristé jsou proti paralelním legislativním strukturám. Vy jste tady minulý, v minulém funkčním období nebyla, ale já jsem minule chtěl pozměňovací návrh, kde se říkalo, že evropský právní systém, respektive, že země by si měly vybírat, měl mít právo vybírat mezi evropským právem a vnitrostátním právem. Pokud jde o investiční dohody a jiné dohody smluvní. A 27, 27 hlasy proti jednomu mi to zamítli, kolegové. Ale tady je jedna důležitá věc. A sice, že když máte důvěryhodný vnitrostátní právní systém, který my naštěstí ve Spojeném království máme, a rozhodně to platí pro, i pro jiné země, ale rozhodně ve, ve Spojeném království existuje, tak to, že bychom měli jaksi vnutit někomu ještě další nadstavbovou vrstvu jiných soudů a struktur, tak to je minimálně nadbytečné. A pravděpodobně by to vedlo k plítvání prostředky a navíc by to snížilo pravomoci a sílu vnitrostátních soudů pardon, o což nám tady v žádném případě nejde. A konečně bych chtěl říct si jednu věc. Když důvěřujete vnitrostátnímu právu a těm, kteří ho prosazují, tak celá řada firm má kromě toho ještě doložky o arbitráži a o mediaci ve svých smlouvách. A podle mého názoru, podle našeho názoru, ty doložky o arbitráži by se měly řídit vnitrostátním uh, právním systémem a nikoli, že bychom tam ještě na to na, nandali navrh přidali tu evropskou vrstvu. Těším se velice na vaše odpovědi na moje odskromné dotazy, především na ten první. Na to, jestli eh, trh se sám s tím nevyrovná. Dobře, ještě předtím, než eh, dám slovo komisi, mám také tři otázky. Za prvé vztah toho omezeného seznamu vlastně toho eh, levného zacházení k regulaci. Eh, stojí to, to co stojí v Singapuru a v CETě, je z právního hlediska jisté. Z toho lze eh, vycházet Eh, jestli tedy eh, máme tady nějaký právní předpis, nebo jestli je možné nějaký právní předpis změnit a jestli se toho týká ten seznam. Někteří hovoří o tom, jestli ten výčet je skutečně taxativní nebo jenom demonstrativní. A eh, za druhé, vy jste nehovořil o tom, jak to vypadá vlastně eh, s tou eh, doložkou obecnou. Chcete to není. Co se týče té eh, otázky přisouzení nákladů, to bývá většinou obtížné a jestli v případě běžného porušení smluvního práva, jestli by jak si prostě došlo k přisouzení nároku nebo ne, je zajímavé, že tady eh, tato klauzule vlastně eh, obecná se v CETě neobjevuje, ale teď vlastně se zase, eh, zase se o ní hovoří. Takže mě překvapuje, proč ji EU do CETy nezavedla. A za třetí máme otázku závazku investorů. O tom se hovoří, Helmut Čvarc o tom také mluvil. Je to otázka zvláštního práva, nejen procesního, ale i hmotného, kdy máme tu klasickou soustavu, ku příkladu v německé praxi známe to, že když eh, investoři chtějí nějaké eh, investiční pobídky, tak také k tomu musí na sebe vzít nějaké závazky. A když se podíváme na ty různé modely nestálo by za to posílit to, co už tak je řečeno eh, tou eh, obchodní, eh, obchodní dohodou, že, by tady, že bychom silněji nastavili závazky investorů. Teď tedy dám slovo komisi, pan to výkonný, výkonný vedoucí oddělení pro investice. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo, děkujeme za prezentaci eh, této velice zajímavé zprávy. Musím říct, že my jsme si tu zprávu přečetli. Zprávu tedy, která porovnává jednotlivé dohody s nedávnými nej, nejčastějšími dohodami EU, což je CETA a Singapur, tedy investiční dohoda. A ty dohody, které vy jste dnes prezentoval, ty jsme mm, neskoumali, já nechápu přesně, co znamená ten první návrh, eh, to znamená lépe přijatelný a flexibilnější systém arbitrážních soudů. My v posledních třech letech máme poměrně dost starostí s arbitrážními soudy a se privátní justicí a eh, učinili jsme takovou interní i externí úvahu, a e, řekl bych, že se odkláníme od arbitráže e, jako takové v rámci ISDS. E, Přikláníme se spíš k jiným systémům řešení sporů, což se také odráží právě v těch nedávných textech, které jsme navrhovali třeba v rámci TTIPu. Samozřejmě ono je to mimo rámec dané studie. Studie také vyvozuje určité závěry které možná byly eh, formulovány před pár měsíci, eh, před některými eh, politickými prohlášeními silnými, která, jak vy uvádíte, chybějí a které tedy nastaly později o tom, jaký, jaké jsou záměry do budoucna ohledně ochrany investic a tyto kroky byly od května tedy přijaty e, dokumenty tedy o tom, jaké jsou přístupy e, právo regulovat, e, nutnost zlepšit některé slabosti systému řešení sporů a tak dále. Takže tady pak říci, že v inovativním řešením bylo, bylo flexibilní eh, uplatnění arbitrážních soudů, tomu přesně nerozumím. Dále usnadnění přístupu ke spravedlnosti pro malé a střední podniky, to je přesně to, o co my se snažíme. A chci vás vyzvat, abyste se podíval na náš nedávný návrh textu v souvislosti s jednáním se Spojenými státy. Myslím, že zrovna dnes byl nebo bude publikovaný a tam jsou určitá ustanovení, která části e, figurují v tom textu, který jsme předložili 16. září, ale e, teď jsme je ještě aktualizovali. Takže jako ano, my s tím cílem e, plně souhlasíme a na tom pracujeme. A konečně postavit ochranu investic v mezinárodních dohodách na druhé místo, O tom jsme hovořili opakovaně, proč navrhujeme systém, který podporuje využívání vnitrostátních řešení. Celá řada bilaterálních obchodních dohod se té otázce nevěnuje nebo je uvádí tak obecně, nebo že si lze vybrat v nejlepším případě, ale zpravidla o tom vůbec nehovoří, takže my navrhujeme způsoby, které umožňují a podporují využívání vnitrostátních mm, eh, řešení, ale stále ještě zůstává možnost využití mezinárodních mechanismů. Takže tolik eh, z mé strany, co se týče těch eh, to návrhů, které jste tady dnes prezentoval. My jinak ale skutečně vítáme tento typ komparativních studií, které skutečně e, černé na bílém ukazují a porovnávají ta e, přijímaná ustanovení a to je užitečné. A je tady patrný zřejmě nějaký posun, pozitivní posun o tom, že Evropská unie jaksi do e, těch novějších dokumentů právě zahrnuje tyto doporučované Eh, aspekty, jako je třeba tomu v případě T-typu. Takže ono je zajímavé vidět tu tabulku, která ukazuje tam ty šipky nahoru, dolů, červené, zelené. To je takový eh, velice vizuální způsob vysvětlení právě té situace a já tedy nesouhlasím s tím, když říkáte, že dochází k, ke snižování míry ochrany. Jestliže budete mít jasnější definici podstatných norem a, po, a po, prosadíte právo e, regulovat, tak to ne, my si myslíme, že to, co děláme my teď, je, že chráníme to, co si ochranu zaslouží a potřebuje a přehnaná expanzívní eh, interpretace některých eh, soudů eh, byla v rozporu vlastně s tím záměrem a to vedlo třeba k této diskusi. Takže my chceme zamezit takovým mm, eh, situacím, ale chceme chránit prostě ta, to, co, si, co to potřebuje, malé a střední podniky a podobně. A v té zprávě vyplývá jasně, že malé a střední podniky jsou nejzranitelnější, čili ty potřebují největší ochranu. A e, Eh, chtěl bych vás vyzvat, abyste si podívali, co to znamená konkrétně v praxi, protože teoretické srovnání nevypovídá o tom, co to představuje v praxi. Ne, ne, jestliže říkáte, že snižujeme míru ochrany, pojďme se podívat na fakta. Investor nebude mít chráněný kvůli tomu, že jsme změnili definici. Prostě my, nám šlo o to, aby nikdo nemohl pochybovat o tom, co myslíme. A nemyslíme si, že by to znamenalo snižování míry ochrany. Ale také jsem e, vzal na vědomí a to souvisí s eh, se zastřešujícím ustanovením, o kterém hovořil eh, předseda. A samozřejmě pokud takové ustanovení bude formulováno vhodným způsobem, tak může sehrát pozitivní roli právě pro malé a střední podniky. Na rozdíl od velkých podniků třeba nemají vyjednávací sílu pro zahrnutí eh, třeba stanovení o řešení eh, sporů se státem a podobně. Děkuji. Děkuji, profesor eh, Hindela. Děkuji za ty mnohé otázky. A děkuji také za vaše otázky pan poslanec Fjellner, začnu vámi. Když řekneme, nebo když hovoříme o spravedlivém a rovném zacházení a jak by měl ideálně vypadat mechanismus pro řešení sporu mezi státem a investorem, tak vlastně je řeč o vztahu mezi soukromým vlastnictvím a dalšími veřejnými zájmy, třeba sociálními a v rámci ISDS hovoříme o uspořádání Evropského soudnictví. Komise navrhuje otevřít alternativní cestu tedy e, k opravným prostředkům a nejde o jakékoliv e, opravné prostředky, jde o omezení veřejné moci. E, ústavní a e, správní soudy se zabývají právě tímto. A s tímto na paměti chci vysvětlit, že musíme položit na váhu čas a náklady, abychom dosáhli dobrých výsledků. Nejdůležitější je dosáhnout ve finále dobrého výsledku. Co se týče nákladů a času, Nemyslím si, že můj návrh by nějak zvláštně eh, prodlužoval eh, proces právní nápravy. Pakliže vnitrostátní soud bude schopen eh, tedy uspokojit ty, nebo vyřešit ty spory, tak není potřeba přistupovat k nějakému zahraničnímu prvku. V opačném případě, protože v té zemi není tedy soud s příslušnou pravomocí nebo působností, tak se můžete rovnou obrátit na mezinárodní eh, arbitráž, protože je to dobře etapovaná zásada v eh, mezinárodním obchodním eh, právu. A pak, když vás zklame výsledek vnitrostátního řešení, tak můžete hned jít na tu mezinárodní úroveň. Ale padla zde otázka, jaký je rozdíl mezi arbitráží v oblasti investic a spory v oblasti lidských práv pakliže budu chtít jít do Štrasburku, tak musím nejprve k domácímu soudu. A musím tam zkusit tedy, jestli se doberu e, nějaké právní ochrany. A co cizinci? Já jako jednotlivec musím nejprve vyzkoušet ten vnitrostátní soudní systém a pak teprve zahraniční nebo mezinárodní proč tomu tak je? To není náhoda. My se totiž domníváme, že ta společnost, ke které, ve které k tomu problému došlo, kde vznikl, má také nejlepší příležitost věc napravit. A pa, tam, kde máte dobře fungující vnitrostátní soudy, které fungují ve, eh, v atmosféře vyšší eh, předpověditelnosti, eh, jejich rozhodnutí je vlastně vychází eh, z celého tedy právního systému, eh, o kterém jsou eh, dobře informováni a to poskytuje větší jistotu. Když se ptáte, co to je fungující domácí právní systém, komise velice, tedy šla velice dobrým směrem, když prezentovala vlastně takovou výsledkovou tabulku justi, justice. A to je velice dobře, protože Toto není jenom mezinárodní organizace, ale mnohem víc. Všichni dohromady si můžeme říci, že tady by byl prostor pro zlepšení, jak v Německu, tak v Rumunsku třeba. Takže myslím, že existují prostředky pro hodnocení vnitrostátních justic, vnitrostátních soudů. Chcete-li potrestat eh, investora, který okamžitě přistoupí k ISDS, eh, protože se třeba Eh, chce zbavit vysokých nákladů a nebo snížíte eh, právo na náhradu škody v tom vnitrostátním právním systému? A dále. Chci přímo odpovědět na otázku pana Langeho a jeho otázku o spravedlivém a rovném zacházení a vztahu k právu regulat, regulovat. Můžeme si být jisti? Ne, nikdy. To prostě už v rámci jurisprudence tak je. Tam nikdy nemáte absolutní jistotu. Jenom to, co předložila komise, to už je mnohem víc, než jsme měli kdy předtím. A jde to správným směrem. Musíme také vyčkat, jak vlastně dopadou, dopadnou ty nastavené systémy řešení sporů. A s tím pak budeme muset uh, eh, výjít eh, a musíme dát tady jak, soudům, ta, jak soudcům, tak arbitrům eh, čas, eh, aby si eh, vlastně, aby si zvykli na tuto klauzuli. A pak, když to byl škok, krok chybným směrem, potom ty prostředky, které komise nastavila, také budeme muset využí, využívat a potom ty um, smluvní strany budou muset jak si prostě to příslušným způsobem uh, interpretovat. To se Eh, stala už i v americkém kontextu, není to vždycky eh, úspěšné a musíme potom přemýšlet o tom, jak ten mechanismus efektivnit. A potom odpověď na tu umbrella clause, eh, jak si to velice trefně zodpověděl kolega z komise, jemuž děkuji. Závazky investorů. To je taková černá skřínka. Nikdy nevíte úplně přesně, co v ní je. Já jsem zásadně proti tomu, podmiňovat právní ochranu nějak, splněním nějakých závazků. To si myslím, že je v rozporu s, s mezinárodním právem i v oblasti práva trestního. Když se něčeho dopustím na poli trestním, tak e, nemohu tím přijít o veškeré mechanismy ochrany. A e, ne, nebylo by dobré, kdyby eh, různé smluvní strany musely eh, uvažovat o tom, jestli v rámci nějaké obchodní dobo, do, dohody jsou obsaženy nějaké, eh, nějaká ustanovení o ochraně nebo ne a podle toho postupovat. A potom pan poslanec Gitten, děkuji vám za vaši otázku. Vy jste se zmínil o jednom z největších problémů mezinárodně investičního práva a to je ten obrovský, eh, obrovský počet dohod, asi tři tisíce. A to, co zde Evropská, eh, o co se Evropská unie snaží, je udělat v tom Augiášově chlévě trošku pořádek, jestli to mohou takto na rovinu říci ale určitě ještě řadu let se budeme muset spokojit se situací, kdy investor bude muset restrukturalizovat investic, investici, aby mohl využít různé regulativní modely. Eh, víme, eh, známe to z oblasti daní eh, v každodenní praxe. Ano, kdyby to bylo ideální, tak bychom měli Mezinárodní investiční soud, jako je třeba model v rámci VTO, ale otázka je, jestli máme dostatečný politický konsenzus jít tímto směrem jako akademik mám e, určité pochybnosti. A otázka, jestli dochází k diskriminaci mezi zahraničním a domácím investorem, to závisí na e, uspořádání investiční dohody. Pakliže nastavíte mezinárodní investiční právo e, jako něco, co doplňuje právní systém domácí, tak to tak může být. Ale jestli eh, ta investiční právo bude jaksi záchranný člun eh, pro eh, tedy tu bárku na rozbouřeném moři investic, tak to by se dalo. A k čemu by potom byla lidská práva? I v těch nejdokonalejších právních systémech můžete mít soudce, kteří budou předpojatí vůči cizincům. A i když je to samozřejmě velice nepravděpodobné, je dobré pro tento případ mít nastaven nějaký záchranný člon, co si myslím, že je velice v pořádku. A nejzajímavější otázka e, tržní mechanismy. Já je mám rád, protože velice rychle ukáží na nedostatky ekonomických e, nařízení na trhu, pakliže investoři odcházejí, tak vidíme, že eh, je v ekonomice něco špatně, hned se to projeví na volném pohybu kapitálu, je to jasné, jasný důkaz o deficitu v, eh, v regulaci. Co se týče investičního práva, investiční právo nemůže být pojistkou proti špatným obchodním postupům a praktikám. A za druhé, by to také neměl být nástroj eh, ke značnému snižování politického rizika. Měl by to být ten záchranný člun, jak jsem právě vysvětlil, a v takovém případě můžete ponechat poměrně velký prostor těm tržním mechanismům. Děkuji. Děkuji. Eh, opravdu velice plodná diskuse. Pane profesore, pane profesore. My jistě v té debatě budeme pokračovat, zvláště o tom novém návrhu Evropské komise. Bod 7, různé, nic a naše další schůzka příští týden 19. listopadu v 9 hodin ráno. Děkuji vám a přeji dobrou chuť.